Eh, Vítám všechny na tomto zasedání. Zahajuji tímto naše zasedání a doufám, že budeme schopni pokračovat v souladu s pořadem jednání. Ano, a na tomto místě by ještě ráda dodala, že máme zde žádost od pana Vůče Spěto abychom z pořadu jednání odstranili bod e, číslo 8, souhodný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2019, e, všechny oddíly on by rád předložil pozměňující návrhy výboru EMPL na základě podnětu koordinátoru, nikoli našeho výboru a ukázalo se, že dokument, dokument číslo 6 se všemi eh, pozměňující návrhy byl přijat v výboru jako rozpočtovém, nebude eh, k dispozici do konce týdne na druhé straně pan Didier, stínový zpravodaj EPP pro tuto zprávu a pan Selimovič, stínový zpravodaj ALDE, požadují, abychom přece jen hlasovali podle plánu. Pokud nejsou námitky, navrhuji, abychom tuto položku z hlasování přece jen stáhli. Pokud však námitky jsou, navrhuji, abychom vše vyřešili postupem hlasování. Kdo je pro stažení této položky z programu? Máme tady příliš mnoho, málo členů, malinko. A ti, kteří jsou pro vyřešení záležitosti, Zdá se, že máme dva hlasy ve prospěch vyškrtnutí z programu a dva ve prospěch ponechání. Jelikož zde nemáme dostatečný počet členů, rozhodují tímto o stažení tohoto bodu z pořadu jednání. Děkuji. Sdělení předsedkyně. Všechny jazyky jsou k dispozici s výjimkou bulharštiny, finštiny a chorvatštiny. Bod eh, číslo 2. Eh, zpráva z meziinstitucionálního vyjednávání. Jak víte, vyjednáme o směrnici rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem. Včera odpoledne se konala eh, diskuse spolu zákonodárců, jak rozsah, tak mm, délka mateřské dovolené a podobně, zatím jsme vzdáleni svými názory, ale diskuse byly konstruktivní a podařilo se nám projednat několik možných scénářů. Další trialog se bude konat 6. listopadu. Bod číslo 3. Další trialogy, blížící se trialogy ty se týkají agentur, stále ještě se jimi zabýváme. Další trialog, další zasedání bude 16. října večer mezi 19. a 22. hodinou. Za čtvrté, řečnická doba. Pořád jednání máme nabitý, plný zajímavých bodů, bude náročný na čas, zatím je vás nemnoho, ale bude vás brzy více a mnozí z vás se hlásí o slovo. Chci upozornit, že řečnická doba jak po zpravodaje, tak pro stínové zpravodaje na konci zasedání nepřesáhne tři minuty a Ostatní členové obdrží pouze dvě minuty. Ale uvidíme. Možná, že tady postihla nějaká epidemie příšerná naše kolegy a neobjeví se vůbec. V takovém případě budete mít možnost hovořit déle. Jste ochotni schválit zápis ze schůze z 29. srpna? Ano? Dobrá bod číslo 4 našeho pořadu jednání. Provádění listiny základních práv Evropské unie v institucionálním rámci EU. Nejdříve dávám slovo panu Kukanovi, který je zpravodajem. Děkuji, paní předsedkyni. S velkým potěšením kolegům prezentuji toto stanovisko. Nicméně rád bych poukázal na to, že časový eh, běh eh, tohoto usnesení ve výboru AFKO, eh, tedy lhůta byla vícekrát posunuta paní Spinelli. Paní Spinelli tedy zaprezentuje konečnou verzi pracovního dokumentu a vysvětlující prohlášení zítra a návrh usnesení 21. listopadu. Já zatím nemám k dispozici text vedoucího výboru, proto bylo sepsání našeho stanoviska velkou výzvou. Avšak už jsem se pustil do přípravné práce, abych z pohledu našeho výboru pro otázky zaměstnanosti vypíchl to, na čem nám záleží. Z technického pohledu se zdá, že se bude jednat o krátké prohlášení, avšak snažil jsem se do něj zapracovat nejdůležitější aspekty, na nichž našemu výboru záleží, včetně apelu na všechny evropské instituce, aby plně dodržovali sociální aspekt charty a systematicky vyhodnocovali, zda je dodržován. Dále zdůrazňují, zdůrazňují význam zvážení v každé situaci sociálních a hospodářských zpráv. Rovněž jde o šíření osvěty o významu této charty, jak na unijní, tak na národní úrovni. No a závěrem zdůrazňuji, že členské státy mají povinnost dodržovat své povinnosti a závazky týkající se sociálních a hospodářských aspektů charty, kdykoliv chtějí plně naplnit poslání hospodářských nástrojů Unie. Lhůta byla stanovena na 18. listopadu v poledne a Příslušní kolegové dostanou zprávu o zasedání stínových zpravodajů. Hlasovat na výboru se bude 3. prosince. Já tedy už se těším na spolupráci s eh, stínovými zpravodaji. To je vše paní předsedkyně. Jak vidíte, ušetřil jsem čas, aby jiní mohli hovořit případně déle. Děkuji, říká předsedkyně pan Scholz-Simon. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaj je výborné, že těm budoucím řečníkům zde přenechal trochu svého řečnického času, protože máme tady mnohé, kteří se snaží zuby nechty si vybojovat místo v diskusi. Ty předbědnežné práce, to úsilí je výborné, já nemohu než podpořit, není tam nic kontroverzního. Jediná věc, kterou bych si dovolil dodat, je, že členové socialistů a demokratů, kteří případně uvažují o podání pozměcích návrhů, z pohledu těchto lhůt, toho harmonogramu, který právě zmínil, by možná chtěli ještě více zdůraznit pohled výboru pro zaměstnanost tak, aby všechny návrhy komise, dám příklad Eh, sociální práva, Evropský pilíř sociálních práv, eh, rovnováha eh, pracovního soukromého života, všechny ty budoucí složky by vždy měly být velice důkladně proanalýzovány právě naším výborem. Tak, abychom měli jistotu, že právě charta základních práv z pohledu našeho výboru je tam zajištěna, její dodržování, že je zajištěno, ale jsem velice rád, když slyším, že se ubíráme stejným směrem. Předsedkyně, děkuji. Paní Trebezius. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji rovněž zpravodaji panu Kokanovi, který eh, už eh, popsal, na jaké obtíže narazil. Byl velice stručný a je mi tím příkladem. Nejdříve srdečné díky za tu odvedenou práci, kterou jste takto krásně odvedl i za obtížných podmínek. Musíme být realisty a správně odhadnout, jak standardy týkající se sociálních práv a i pravomocí členských států správně prosadíme a co se dá nejde o to, že by se v chartě tvořila nová práva, případně rozšiřovala eh, ta práva. Spíš jde o zajištění toho, co už je zakotveno ve smlouvách, aby tedy v praxi opravdu fungovalo. Jde o protokol 30 a například eh, z pohledu Brexitu se musí projednat jedna z dále. Chci zdůraznit, že se charta ne vždy týká pouze členských států, ale často právě i celé EU a unijních institucí, členských států se týká pouze v tom smyslu, kdykoliv mají dodržovat unijní právo. Ehm, chartu je třeba nahlížet jako celek, není tam žádná hierarchie práv, ani eh, není žádné právo nadřazeno jinému, musí se vše provádět jako celek. Já jsem ve květnu, v květnu letošního roku společně s jinými členy tohoto výboru eh, navštívila agenturu základních práv v Rakousku a e, tady bych chtěla poukázat na zprávu o prosazování této agentury. Tam se dá najít e, pár podnětů, na jejich základě můžeme e, prosazování zlepšit. Já sama přispěji svými pozměňovacími návrhy a těším se rovněž na spolupráci. Děkuji a paní Harkin, máte slovo. Děkuji paní předsedkyně a děkuji také panu zpravodaji. Jak jste řekl, předložil jste tedy nejdůležitější prvky z hlediska našeho výboru. A já sama, podobně jako všichni ostatní, se domnívám, že charta eh, musí být zohledňována systematicky, to znamená během všech eh, etap legislativního procesu. A také na všech úrovních politiky. My všichni si musíme uvědomit, že tady došlo k jisté evoluci eh, v důsledku rozhodování Evropského soudního dvora. My nejde pouze o fázi sepisování legislativy, jde také o její naplňování. I v této fázi musíme eh, brát chartu potaz a myslím si, že důležitým spojencem nám v tom může být Evropská agentura pro základní práva. Myslím si, že bychom si měli uvědomit, že Evropská unie musí jednat v souladu se základními principy lidských práv, které jsou, které jsou eh, ve, ve smlouvách zakotveny. Zároveň jsme se zavázali k Evropské umluvě o lidských právech a e, k dalším mezinárodním umluvám. Já si myslím, že pro občany je důležité, že, aby, že se mohou spolehnout na Evropskou chartu Společně s kolegy z EKR se domnívám, že tady nejsou žádná nová práva, že musíme být realističtí, ale součástí toho, že budeme realističtí, bude to, že to bude reálné, že to nebudou pouze slova na papíře, ale že to bude něco skutečného, na co se lidé budou moci spolehnout a Eh, čím je tedy budeme moci přesvědčit. Dále je důležité, aby režim EU pro základní práva nebyl chápán jako jakási negativní záruka. Tak, aby tedy Evropská unie neměla v oblasti eh, základních práv dopad v negativním smyslu. Já si myslím, že bychom měli být naopak proaktivní, abychom zajistili, že lidská práva, základní práva budou přítomná ve všech fázích legislativního procesu. Otázky týkající se zaměstnanosti, ať už je to sem, evropský semestr nebo další body, i to tady hraje roli. A závěrem bych ráda řekla, že pokud se tím budeme zabývat systematickým způsobem, tak posílíme důvěru evropských občanů v evropské instituce. A to je samozřejmě věc nadmíru důležitá. A zvlášť je to důležité v tuto chvíli. Děkuji. Pana se tu nevidím, proto se ptám, jestli tu skupinu GUE zastupuje někdo jiný. Nikdo, kdo by mohl zastoupit skupinu GUE? Pokud tu nikdo není, tak se posuneme k frakci zelených a slovo by dostal pan Mitrofanov, pokud by tu byl, ale já ho bohužel nevidím. Proto se ptám, jestli je tu někdo, kdo by ho mohl nahradit. Prosím, máte slovo. Děkuji. Dovolte mi, abych řekla pár slov tomu, co již řekl pan zpravodaj i kolegové přede mnou. Já si myslím, že tady nejde pouze o to, abychom zajistili, že legislativa bude v souladu eh, s kartou, ale jde také o podporu eh, nebo pro, mm, podporu toho, aby si občané byli vědomi svých práv. Musíme to také propojit s cíly udržitelného rozvoje, protože je, je to tedy průřezový nástroj, eh, jak řekla paní Harkin, musíme si být vědomi toho, že je tedy potřeba prosazovat práva která tedy z hlediska našeho výboru souvisí se zaměstnáním, ale také eh, s dostupným, dost, eh, dostupností veřejných služeb. To znamená, že v tomto smyslu si dovolíme předložit pozměňovací návrhy. Děkuji paní Lamberts, EFDD. Je tu někdo, kdo by mohl tuto frakci zastoupit? Pokud ne, tak má slovo paní Bizoto z ENF. Prosím, máte slovo, abyste se vyjádřila k této zprávě. Uh. Děkuji. Děkuji všem předřečníkům. Ale abych vám dal svůj názor. Já myslím, že tohle je pouze taková literatura. Je to literatura, která je výrazem určitého politicky korektního myšlení, které často je v rozporu s národními zájmy členských států. Děkuji. Thank you. Uh... uh Děkuji a nyní tady krátce předám slovo komisi. Je tu někdo, kdo zastupuje komisi? Pan, paní Věrna nebo někdo jiný? Prosím, máte slovo. Good morning. Eh, may I, may I ask you... Dobré dopoledne. Mohla bych se ještě jednou zeptat, eh, jaká byla otázka? Uh, I wanted to ask um, if, you, if you could kindly repeat the question to the Commission. Ráda bych se zeptala, zda byste mohla zopakovat otázku na komisi. There is no question, I just, I'm... Nemám dotaz, pouze máte možnost k tomu něco dodat z hlediska komise. Pokud jde o provádění charty základních práv, listiny základních práv, to znamená, že máte možnost něco dodat nebo máte možnost zdůraznit něco, co má pro komisi zvláštní význam. Děkuji, v tuto chvíli žádné komentáře nemáme. Dobře, lhůta pro eh, předkládání pozměňovacích návrhů je tak, jak tedy řekl pan Kukan, 18. Eh, října v poledne. Hlasování v našem výboru se bude konat 3 prosince a na plenárním zasedání bude pravděpodobně hlasováno v březnu roku 2019. Takový je plán. A tím jsme se tedy dostali k hlasování. Počkáme pár minut, tak aby bylo jasné, že všichni ti, kteří se chtějí hlasování účastnit, to budou. Takže na pár minut máme přestávku a pak budeme hlasovat. Uh This is the first one. Uh, it's this one. Or... Mm. Mr. Kasa. Pane Kaso, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Před hlasováním jsem chtěl nadnést to téma. Eh, jak víte, jedna novinářka eh, byla v Bulharsku zavražděna. Letos zemřeli již tři novináři v Namaltě, ve Slovensku a nyní v Bulharsku. Jsou to také pracující eh, novináři a proto navrhuji, abychom drželi minutu ticha za tuto novinářku, která prováděla eh, investigativní práci. Takže navrhuji, abychom drželi minutu ticha. No, eh... No one wants to say no to that. Nikdo není proti, dobře. Takže přerušíme na minutu. Thank you, then we... Děkuji. A tím pádem můžeme začít hlasovat. Nejprve budeme hlasovat o dopisu. Jde o názor na mobilizaci nebo využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Kdo je pro? Je to elektronické hlasování. And the vote is closed. And it's carried by 32. Uh, 32 hlasů pro, takže to bylo schváleno, děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu na našem dnešním programu. Je to zpráva pana Hetmana, která se týká zaměstnanosti a sociální politiky v eurozóně. A na žádosti skupiny GUE pozměňovací návrh 65 a 144 eh, budou chápány jako dodatky ke kompromisu 11 a 22 a takto o nich bude hlasováno. Já bohužel nemám hlasovací kartu. To znamená, že to budu muset nějak zvládnout. Nejprve tedy kompromis 10, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 61. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? To raději prověříme, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 61. Zahajuji hlasování a hlasování v tuto chvíli končí a je to zamítnuto. 20 hlasů pro, 20 hlasů proti. Ano, rozhodla by moje karta, omlouvám se. 62, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Dobře, pokud chcete, prověříme to, takže pozměňovací návrh 62. Zahajuji hlasování. A v tuto chvíli hlasování končí a je to zamítnuto. We proceed to compromise 11, those in favor. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Nyní tedy Pozměňovací návrh 65 jako dodatek, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, ale raději 65 prověříme, takže hlasujeme o 65. Hlasování je zahájeno a v tuto chvíli hlasování končí a je to tedy zamítnuto eh, o dva hlasy. Tím se dostáváme k 68 a 69, což jsou identické pozměňovací návrhy, takže 68, 69 hlasujeme společně. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A nyní kompromis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 tuto chvíli hlasování končí a je to zamítnuto. 23 hlasů proti, 18 pro, to znamená, že opět hlasů bylo více proti. 12, eh, kompromis 12, kdo je pro, proti, přijato. 77. Tady budeme mít dílčí hlasování, nejprve tedy první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část, ta odpadá, takže se dostáváme ke kompromisu 13, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Tím se dostáváme k 84. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 85. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 86. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 14. Kdo je pro, kdo je proti, Takže kompromis 14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Devadesát to tady máme dílčí hlasování, takže nejprve první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhá část. Ne, nebo přejdeme přímo k 98, 98. Dobře, takže hlasujeme o 98. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 99, druhá část jmenovité hlasování. Hlasování tímto zahajuji. A v tuto chvíli hlasování končí. A je to přijato. 35 eh, hlasů pro, 6 proti. Eh, a nyní 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 104, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 107, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 108. U, už jsme o tom hlasovali, Dob. takže 108. Kdo je pro, kdo je proti, kdo je,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 Chcete zkontrolovat 126? Dobře, zahajuji hlasování o 126 a je to přijato. 25 hlasů pro. 127, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis 20, kdo je pro, kdo je proti,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 Třetí část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Čtvrtá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pátá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Šestá část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kult 5. Ne? Ano, kult 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, kult 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, kult 7, první část dílčí hlasování, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, kult druhá část, kdo je pro, kdo je proti,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 Kult 18, o tom nebudeme hlasovat, takže Kult 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to raději prověříme, kontrolujeme Kult 20 a zahajuji hlasování. Je jasné, že to prošlo o tři hlasy. Kult 21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Raději prověříme kul 21. Zahajuji hlasování. Hlasování končí, je to zamítnuto o jeden hlas. Kul 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kul 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A tím se dostáváme ke kompromisu 21. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 22. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní budeme hlasovat o 144, co by dodatku, kdo je pro, kdo je proti, Raději tedy prověříme 144. Já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to zamítnuto. 25 hlasů bylo proti. A tím se dostáváme 148, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 149 to odpadá, takže kompromis 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 24, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 159, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. A nyní tedy právní východisko. Právní východisko 1, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Právní východisko 1a, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Právní východisko 1. A kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato právní východisko 1b, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 eh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To raději prověříme, takže kontrolujeme pozměňovací návrh 8. Zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to tedy schváleno. E, pozměňovací návrh 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 10, kdo je pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme, takže kontrolujeme pozměňovací návrh 9. Já tímto zahajuji hlasování. Nyní hlasování končí a je to tedy přijato. Pozměňovací návrh 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 14, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, přijato. A nyní tady přistupujeme k úvodním ustanovením. Pozměňovací nebo kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní úvodní ustanovení 19, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení B a 24, e, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kul 4 to odpadá, takže se dostáváme k, k uh, úvodnímu ustanovení E, tři nebo DA, pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme, takže kontrolujeme 31. Já tímto zahajuji hlasování. Hlasování končí a je to tedy přijato. E, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 47, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Stejné pozměňovací návrhy 51, 52, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 53, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. A nyní tedy úvodní ustanovení 1b, pozměňovací návrh 56, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A to znamená, že můžeme hlasovat o návrhu zprávy v pozměněném znění, budeme hlasovat jmenovitě a já hlasování v tuto chvíli zahajuji. Hlasování končí a je to přijato 30 hlasů pro, 8 proti. Takže děkujeme. Děkujeme panu zpravodaji a dostáváme se k dalšímu bodu, o kterém budeme hlasovat. The interim report on the multiannual financial framework. Je to průběžná zpráva o víceletém finančním rámci. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže jenom poznámka, abychom hlasovali ro- roz- rozhodnutí ohledně tedy bodu 8, všeobecný rozpočet Evropské unie. Já myslím, že musíme naposledy u Posting of Workers jsme zachovali rozhodnutí hlasovat na výboru a já teď nevím proč. Teď najednou bychom to měli měnit a hlasovat to jenom na koordinátorech. Takže předložit hlasování, zachování bodu 8 eh, pořadu jednání. Oui, mais je préfère intervenir avant. Let's vote on item seven first and then... Takže hlasujeme nejprve o sedmičce a pak se dostaneme k osmičce. Ano, ale mě jde jenom o to, abych to včas řekl. Aby bylo jasné, že už teď jsem měl tuto připomínku a doporučení. Ano. Nicméně hlasovat se bude nyní k bodu 7. We start by voting on amendment 4. A začneme pozměňovacím návrhem 4 k tomuto eh, návrhu, k víceletému finančnímu v rámci, kde pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. 5, kde pro, proti, drželi se. Zamítá se. Dále 6. Ústní pozměňovací návrh SAD je pro? je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 7 pro, proti. Zdrželi se. Zamítá se, myslím, ale musíme ověřit sedmičku. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítnuto 24 od 24 hlasů. Kompromis 1 pro, proti, drželi se schváleno. Pozměňovací návrh 10 pro, proti, drželi se, zamítá se. Pozměňovací návrh 11, 12, 13 se stahují, takže rovnou 14 pro, proti, drželi se schváleno. 15, to je ústní pozměňovací návrh SAD, pro, proti, zdrželi se schváleno. 16, 17, 18, 19, 21, 20 staženy. Přecházíme k bodu odůvodnění. Eh, pozměňovací návrh 1, bude pro, proti, zdrželi se, zamítá se. A pověříme ještě recital C, takže hlasujeme k recital C. Konec. Zamítá se o jeden hlas. Nyní pozměňovací návrh 2. Je pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. Pak je tu ústní pozměňovací návrh SAD pozměňovacímu návrhu 3, kde pro, proti, zdrželi se schváleno. Pak bod 8. Všeobecný rozpočet Evropské unie pro finanční rozpočet 2019. Prieto. Chcete slovo? On tu není. Chci znovu předložit ty pozměňovací návrhy z Ample na základě rozhodnutí z koordinátoru, v rozhodnutí výboru. Ovšem, pan Calvé Chambon a pan Didier žádají aby bylo eh, hlasování zachováno v té podobě, jak bylo naplánováno. Prosím. Takže zahajuji, tedy dávám slovo paní Jungirius, pan Kaza. Prosím, paní Jungirius. Já jsem to pochopila tak na začátku tohoto jednání, že už jste hlasovali, že už to je pryč z hlasovacího seznamu. Teď mi přijde trochu zvláštní, když se nejprve rozhodlo na výboru, že to bude vyřazeno z pořadu jednání, teď to tam je zase zpátky. pro mě a také za mého kolegu. My vzhledem k tomu, že není žádné rozhodnutí koordinátorů znovu předložit tyto pozměňovací návrhy, a vzhledem k tomu, že nevnímáme žádnou potřebu tak učinit, chtěla bych zůstat u toho rozhodnutí, které už padlo na výboru předtím, než pan Kalve Šampon vstoupil do sálu. a prostě nechat, nechat to být. Um, my colleague mentioned... Tady bylo zmíněno, že se hlasovalo, ale oni tam byli jenom asi tři poslanci, když, bylo, když to bylo rozhodnuto, takže my podporujeme návrh pana Kale Šambona a pana Didě. Chtěli bychom to hlasování mít dnes. Uh, thank you. Just speaking... Uh, Děkuji. Takže já hovořím jako jedna z osob, která tu byla na začátku, když jsme měli začít a když se hlasovalo. My jsme hlasovali v průběhu zasedání, které tu bylo včas, čili s úctou vůči ostatním kolegům, já jsem tu byl a vy jste tu nebyli. A vy jste řekla, tu tehdy paní předsedkyně, že jsem k tomu, že tu není mnoho lidí, ale ti, kdo hlasovali, hlasovali dva či jednomu, nech, aby se to nechalo být, tak já jsem rozhodl o stažení toho bodu. Nepřijde zásadní, že ti, kdo přijdou na jednání a dostaví se, pak se to má, a pak se to zvrátí jenom proto, že pár lidí přijde o půl hodiny později a řekne, já jsem tu nebyl, takže se to nepočítá, to není způsob, jak může seriózní parlament fungovat. Madame McIntyre? Paní McIntyre? Já podporuji pana Kalve Šambona. Musíme být konzistentní. Buď rozhodneme, že něco znovu předložíme, nebo ne. Nějaké pozměňovací návrhy. A v minulosti jsme znovu předložili pozměňovací návrhy. Nenechali jsme to jen na koordinátorech. A v zájmu demokracie bychom měli nechat výbor hlasovat. Mr. Casa? Apart from the fact that we do have... Kromě toho, že máme jednací řád, možná to může sekretariát nějak ujasnit. Měli jsme kvorum, když bylo přijato to rozhodnutí? Uh, yes, Mr. Simon. Uh, just... Prosím. Pokud by tu bylo nějaké zmatení, já myslím, že kvorum nebylo tady... Vy jste řekla, paní předsedkyně, že vzhledem k tomu, že tu není dost lidí, ale ti, kdo tu byli, hlasovali dva vůči jednomu a já jsem se rozhodl to stáhnout. Že nikdo neříká, že to platí, protože bylo hlasování, ale protože v rámci jednání, tak jak tomu došlo, kdy tom, k tomu mělo dojít, vy jste, paní předsedkyně, rozhodla na základě tedy eh, pokynu těch, kdo tu byli. Já nevím, jestli je to z procesního hlediska přípustné nebo ne. well, those who are really formal guys, like this one. Takže ti lidé, kteří jsou skutečně formální, jako ten pan po mé pravici, tak říká, že přijetí pořadu jednání je prostě finální. A my jsme schválili pořad jednání. Tím, že jsme řekli, že to stažujeme, stahujeme z pořadu jednání. Ale já samozřejmě nejsem proti chaosu. Já jsem bývalá ministrině kultury. Takže z chaosu se samozřejmě mohou zrodit některé skvělé věci. Ale nejsem si úplně jistá, zda většina eh, poslanců tohoto výboru má ráda chaos. Eh, pane Kaza, já chápu, chápu tuto situaci, která vznikla, ale teď tu máme většinu, žádáme hlasování ohledně toho, jestli hlasovat o této věci nebo ne. A já myslím, že bychom měli poslancům dovolit rozhodnout, jestli můžeme pořad jednání změnit. Madam Jungerius. I think for the uh, just the clarity uh, of our working and procedures we cannot já, já myslím, že nemůžeme měnit každou půl hodinu pořad jednání nebo každou hodinu. Já bych tudíž řekla, že sekretariát má pravdu, je to prostě mimo, už staženo. A teď v reakci eh, na to, co řekla paní McIntyre. V předchozích eh, letech jsme rozhodli na koordinátorech, ale to, jestli znovu předložit nějaký návrh nebo ne, ale pak už se to dál nedělo. Řečník bohužel nehovoří do mikrofonu. Takže já, já si myslím jenom, aby to bylo jasné, já chci se vyjádřit proti tomu, co tu bylo řečeno. I'll try to be formal. consiste Já myslím, že demokracie je prostě o tom, že se dává slovo. Já připomínám. Pan Gutierrez Prieto chce znovu předložit pozměňovací návrhy EMPL na základě rozhodnutí koordinátorů. Dokument 6 se všemi pozměňovacími návrhy z, z rozpočtu který dává výborům určitý přehled celkové pozice, nebude k dispozici do konce tohoto týdne. Já myslím, že bychom to měli vzít potaz. Takže můj návrh je stále i nadále, že bychom to měli stáhnout z pořadu jednání vzhledem k tomu, že to bylo potvrzeno dnes. Já doufám, že jste ochotni to akceptovat. Prosím. Paní předsedkyně, já jsem se už naučil, že ve výboru MPL se vždy dokážeme nějak shodnout a snažíme se jasně rozhodovat na základě většiny. A tak jsme se vždycky shodli. A ono opravdu by bylo lepší, kdyby se na tom shodli v koordinátoři, ale bohužel k tomu nedošlo, ale bylo nás tady, byli jsme tady pouze tři. To opravdu bylo příliš málo, než abychom dokázali definitivně rozhodnout. Já navrhuji, že nejde tady o spožďování něčeho nebo kažení něčeho. Spíše jde o to, abychom si vyjasnili, v jakém směru se pohybuje většina. My jsme se takto vždy orientovali a tím jsme se opravdu dokázali odlišit od ostatních výborů. Combien de temps je dois tenir le bras levé? Kolikrát se tady budu muset hlásit? No děkuju. Takže, první zaměstnání je zaměstnání ekonoma. Protože samozřejmě na začátku byl chaos. Já jsem specialista na chaos. Ale pak je demokracie a jakýsi uh, společný, uh, jakýsi uh, tedy uh, základní selský zdravý rozum. Takže jde o to, abychom zabránili tomu, aby všichni uh, prostě sem přišli za pět minut devět, jenom aby byli schopni tady něco zmanipulovat. Já samozřejmě nevím, co z toho vzejde, ale o co žádám je, abychom předložili toto rozhodnutí této kategorie, která dává v sázku eh, v podstatě celou demokratickou proceduru, abychom přijali rozhodnutí společně s kvórem celého schromáždění. Nevidím eh, jiný důvod, proč by tomu tak nebylo. Já si myslím, že jde taky o flexibilitu a inteligenci. Eh, samozřejmě předsednictví a sekretariátu eh, vzhledem k nedos- absenci kvóra na začátku, to by bylo daleko demokratičtější, kdyby to bylo nyní rozhodnuto těmi, kdo tu jsou e, nyní zastoupeni rozhodnutí té, této kategorie, já myslím, že to je to, co z toho eh, možná tak nejlogičtěji vyplývá, abychom se neuchylovali eh, k takovému eh, nějakému bazírování na pravidlech. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem právě jeden z těch, kteří dorazili až půl desáté, místo devíti. Takže tady skutečně jsem se provinil tím spožděním eh, půlhodinovým. Já jsem se podíval na pořad jednání před tím, než jsem přišel. Tam bylo napsáno přijetí pořadu jednání, to je bod jedna. A pak bod dvě až osm. A v, té, v tom pořadu jednání nikde není řečeno, že předložíme eh, k hlasování stažení bodu 8. Kdybychom to tam dali, že tam bude návrh na stažení bodu 8, no tak bych raději Eh, vyjel z domova ne v 6, ale v 5, abych, eh, se, abych neuvízl v zácpě a účastnil bych se toho hlasu. Ale hlasování má smysl jedině, když je předem oznámeno. Takže pokud je to už v pořadu jednání, že se chystá hlasování o stažení bodu 8, no tak my bychom, my bychom tu byli na ten čas. Ale tady je jenom napsané schválení bodu jednání. To trvá většinou 3 sekundy. Takže mně by přišlo normální, abychom postupovali podle toho, co navrhl pan Šampon, hlasovali k bodu 8, protože bod 8 byl na pořadu jednání, takže já prostě očekávám, že to tam bude. Případně o tom můžeme potom hlasovat. I'm not sure I understood everything, but there has, there has not been any plans. For... Jestli jsem to úplně pochopil, ale rozhodně tady není žádná snaha o převrat. Jde jen o to, že chceme postupovat na základě toho, co je na našem pracovním pořadu jednání a chceme být co nejúčinnější. Dejte mi pár minut, uh, eh, problém to se sekretariátem, najdeme řešení, prostě jenom klídek, uvolněte se a neodcházejte z místnosti, protože to by mohlo být taky pak součást nějakého v úhozovkách převratu. Okay, friends, take your seats. We will... Takže budeme hlasovat. Aleny, ještě dáme sekretariátu dvě minuty, prosím. S vaším laskavým svolením je to jako na plenárce. Pořad jednání je schválován na začátku jednání těmi, kdo jsou tam přítomni. Stručně řečeno, to je uh, odpověď na vaši otázku. A hlasování bylo na to pořadu jednání, že? Tam by, bylo jasně řečeno v mailu, že začneme v tuto hodinu. Nicméně můj návrh je, abychom hlasovali. Protože to si přejete, tedy ti z vás, kdo to požádali. Uh, yeah. I understand that it, it will... mám, mám za to, že to bude. Že když nebudeme hlasovat, tak to bude všechno viděno v nějakém negativním světle, takže já, to, já ustupuji, přestože my si myslím, že to rozhodnutí bylo správně tak, jak bylo. Takže... Eh, Mr. Calvé Prosím, pane Calvé To je přesně to, co jsem chtěl, abyste dodržela, respektovala. Prostě je něco, co je nad formalitami a to je určitý demokratický cit lidí. A já vám děkuji za to, že eh, tuto, eh, tuto logiku respektujete. Mr. Sean Simon. Just to say. Jenom bych ještě řekl, pokud toto prohrajeme. Tato Můžeme to znovu ještě později, až tady bude jiná konstelace, jiný počet lidí, že bychom to udělali ještě znovu? Who knows, who knows? Kdo ví? With this, uh, and we vote on uh, employment. On, the, fact to vote on to put the item to the vote. We vote if they want to vote on Yes, we start by voting on shall we vote. Takže budeme hlasovat? Ti, kdo jsou pro? Proti? Takže to prověříme, aby to bylo skutečně jisté. No, no, no. And the vote is closed. Konec hlasování schváleno. Je to 25 hlasů. Takže budeme hlasovat a půjdeme postupně. Ample 5503, kdo je pro? Those against. Proti. Zamítnuto, myslím. A Ample 5504, kdo je pro? Against. We check that vote. And uh, the vote is now closed. Končím hlasování a byl zamítnut 20 hlasy. Empel 55 a 5, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Empel 5506, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. Empel 5508, kdo je pro, proti, zdrželi se, proti, zdrželi se, ověříme. 55.08 hlasujeme. Now closed. And it's... A 30 proti. Celá jasné poselství. A pokračujeme 55, 10. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Check 55. Ověříme 55, 10. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Návrh prošel 30 hlasy proti 6 hlasům proti. Empol 5511 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Empol byl zamítnut tento návrh. Provádíte nějaké pohyby eh, opačné svými končetinami? Spolehneme se tedy spíše na knoflíky? protože někteří z vás je projevují jinak. 55.11. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 32 hlasy. Takže jsme na stejné vlně. 55.13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže nikdo nehlasoval pro. 32 hlasů proti 55, 14. Zahajuji hlasování. 55, 14. 31 hlasů proti, nikdo se nezdržel, jeden byl pro, 55-17. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A máme 31 hlasů proti, 4 pro. Empol 55, 18. Zahaj hlasování. Končím hlasování. 32 proti, 4 pro. 55, 19. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 proti, 4 pro. MPL 5521. Pro? Ne. Hlasujte, prosím, elektronicky. Končím hlasování. 25 hlasů proti, 7 pro. A jako další máme MPL 55, 43 a 44. Ty byly zamítnuty. Aha, ne, hlasujeme o nich společně zároveň. Tedy 5543 a 5544. Hlasujte, prosím. Devětadvacet z vás je pro, osm je proti. A jako další Empl sedm. Zahají hlasování. A končím hlasování. 14 pro, 19 proti. 55, 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 hlasů pro, 12 proti. MPL 5533. Zahajuji hlasování. čtyři proti, tři pro. Pokračujeme hlasováním o 55, 34 a 55, 35. Hlasujeme o nich společně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 30 pro, 1 hlas proti. Empel 55 36. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 hlasů proti, 15 hlasů pro. Přecházíme k hlasování o Pozměňovací návrh 5537. Končím hlasování. Tři hlasy pro, 33 proti. MPL 5538. Zahajuji hlasování. And the vote is closed and there are 26 again. 620 pro, 9 proti. A poslední Empl 55 42. Zahajuji hlasování. Máme 27 hlasů pro a 9 hlasů proti. Děkuji vám. And that means that we proceed. Yeah. Well. Tedy nyní pokračujeme. Zdá se, že to hlasování, ten výsledek dopadl tak, že prokázal naši jednotu. Pokračujeme pořadem jednání. Minimální úroveň výcviku námořníků. Brzy předám slovo zpravodajce z Kanárských ostrovů. Z Azorských ostrovů. Já, pokud dovolíte, paní předsedkyně, počkám, než tady zavládne klid. Ano, dávám slovo zpravodajce k bodu 9, minimální výcvik námořníků. Jelikož tady máme zpravodajku z Azorských ostrovů, tak se zdá, že přece jen je to odborník na slovo vzatý, který s tím má co dočinění i v praxi. Paní Rebejo. Yeah, Muito obrigada, senhora Presidente, e muito obrigada em especial pela referência. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji zejména za laskavá slova o Azorských ostrovech. To se z portugalského pohledu opravdu tak to rovněž vnímá. Jsme soužijeme s mořem velice úzce a námořnické otázky jsou našemu srdci blízké. Nyní k této konkrétní záležitosti. Zlepšení úrovně výcviku, to byla vždy jedna z unijních priorit a zároveň zajišťuje, že eh, naše odvětví bude udržitelnější. Námořní doprava je 20% zahraničního obchodu, 40% portugalského vnitřního obchodu a přitom evropský obchod z ní těží. Má dopad jak na objem obchodu, tak i na růst pracovních míst, nechceme, eh, aby námořníci riskovali životy, když pracují na moři a to se i daří. Když pracují přímo na moři, na plavidlech a proto záleží na tom, aby posádky byly správně vykvalifikované a aby počet nevykvalifikovaných sil byl snížen na minimum, zejména u plavidel pod evropskými vlajkami. Z praxe víme, že námořní doprava je mm, globalizovaná a je třeba i respektovat tuto skutečnost a zároveň aktualizovat legislativu, aby mm, držela krok s vývojem situace. Když se tedy snažíme mm, správně podchytit eh, úroveň výcviku námořníku, tak ta pochází z roku 2008, to byla aktualizace stavu roku 2005 a eh, jedná se zejména o námořníky ze třetích zemí, kteří musí mít zajištěny eh, stejné pracovní podmínky v té nové aktuální verzi. Moje zpráva se snaží zajistit, že kvalita výcviku a e, bezpečí v tom, jak e, námořníci posléze pracují, bude zachována. Je rovněž třeba zajistit transparentnost, e, zejména při například náboru zaměstnanců, aby každému bylo jasné, jaké jsou požadavky na něj, když tedy nastoupí a proto je třeba se zabývat vším. V rámci refitu jsme zjistili, že situace je složitá a je důležité aplikovat všechny nutné mechanismy a nutná opatření, která celý postup sjednotí, ehm, že vše bude probíhat eh, rychleji a aniž by byly neustále protahovány příslušné lhůty. Je třeba zajistit rovněž dodržování mezinárodních smluv a zároveň subsidiaritu. Ale nade vše je důležitá konvergence a respekt vůči evropskému projektu. Chceme, aby každý členský stát mohl vyvíjet vlastní politiku, avšak po technické stránce je přece snadnější, bude-li se tím zabývat Evropská komise a příslušná agentura. Rovněž STCV má úmluvu, která se tím zabývala. Pozměňující návrh číslo 3, to k tomu chci ještě dodat, obsahuje chyby v překladu do angličtiny a úplně eh, porušuje mé záměry, či naopak eh, jde proti ním. Já tam hovořím o tom, že každý námořník by měl podléhat eh, přeskumu či posudku příslušným orgánem členského státu a je-li nutné, aby byl proškolen. Já bych tedy ráda, aby poznací návrh 3 byl opět přeložen tak aby bylo vše jednoznačné. Kromě toho chci, paní předsedkyně, zdůraznit, že text je k dispozici partnerům, kolegům a doufám, že se u tohoto stanoviska podaří dosáhnout jednotného přístupu. Předsedkyně, děkuji paní Ribeiro za tato úvodní slova. A nyní se obracím na kolegy. Prosím, omezte se na dvě minuty. Pan Pádar, stínový zpravodaj, máte slovo. et ka minul on au olnud kolmel aastal laevafirmas tööd teha ja teema mõnevõrra tuttav ja on väga oluline, et já sám jsem strávil tři roky prací pro um, firmu, která se zabývá námořní dopravou a tam je opravdu důležitý ten mezinárodní aspekt a to, že se dodržují mezinárodní normy. Není možné připustit žádné odchylky z nějakého důvodu, například, že nám trvá příliš dlouho prosadit je či naplnit je. Právě naopak, my bychom měli jít příkladem, proto vítám návrh komise. Záleží rovněž na vhodném využívání příslušných evropských fondů nacházíme se v situaci, kdy eh, v naší zemi například máme velice málo eh, námořníků, případně zájemců ze třetích zemí a proto nepotřebujeme až tolik peněz na eh, jejich posuzování. Ale je třeba toho správně využívat. Zároveň záleží na tom, aby naši námořníci byli opravdu kvalitně vzdělaní a aby tím pádem byli konkurenceschopní i například v oblasti mm, digitalizace, tedy obeznámení eh, se s informačními technologiemi. Já budu s paní Ryber spolupracovat a rozhodně se zmíním o různých podnětech, například zkracování lhůt a důvody pro to. Sám přispěji svými pozměňujícími návrhy a doufám, že spolupráce bude probíhat zdárně. Děkuji. Jana Tum, máte slovo. Děkuji. Ono je zajímavé, že e, dva z šesti europoslanců stále ještě jsou e, stíny. E, mně se vybavuje takový citát z Hemingwaye, že kamkoliv se vydáte, tak se najde nějaký opilý námoz. Opilý estonec. Tady se jedná o velice technickou záležitost, Eh, uznávání, vzdělání a podmínky, normy. V EU by měla platit jednotná norma a rovněž je třeba zvyšovat eh, prestiž eh, tohoto povolání. Já se budu držet této linie skupiny ALTE. Zainteresované strany se vyjádří různým způsobem. Někteří odboráři zde vidí šanci bojovat s takzvaným sociálním dumpingem. Naopak vlastníci lodí se zabývají budoucností evropské flotily a odbouráváním překážek. Je třeba najít zlatou střední cestu protože jsme v situaci, že se některá evropská pravidla snaží unikat do mimoevropské legislativy a e, zamezit zhoršování se pracovních podmínek. Posouvání lhůt, o něm se zmínila zpravodajka Evropská komise, tím se rovněž budeme zabývat. Thank you. I can't see that Mr. Le... Děkuji. Nevidím tady pana Jareka. Nahrazuje jej někdo? Nikoliv tedy jako další Karima Deli. Je zde přítomna? Není tady nikdo za zelené? Ne. Pan Gerike se nehlásí. Jana Tum tady není. Karima Deli tady není. EFDD tady nemá žádného zástupce. Dávám tedy slovo panu Martánovi zájemem. Merci, madame le président. Merci. Děkuji. Děkuji paní Ribero za vaši zprávu k minimální úrovni školení u námořníků. A samozřejmě je tu ten proces ověřování. Já se chci zeptat, jestli komise skutečně chce dát cizím zeměm, zemím tři eh, roky. Já mi pozor také na bezpečnost na našich plavidlech a na riziko podvodu. Takže sdílíme váš názor a šel bych ještě dál. Je nepřípustné, aby byla předložena tato směrnice bez posouzení dopadů na zaměstnanost v námořní oblasti. I když se tu říká, že by se ta procedura měla e, e, změnit, cituji na e, čtvrté stránce, že nebere v potaz počet kapitánů a důstojníků, kteří mohou být nabráni ve třetích zemích, rekrutování tedy z třetích zemí. A jsme na výboru EMPL Evropského parlamentu a nik, nikomu, nikdo se nedělá starosti s ohledně našich nezaměstnaných, našich žadatelů, uchazečů o práci. Takže já předložím pozměňovací návrh v tomto smyslu. Děkuji za pozornost. Thank you. Eh, Děkuji. A lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů vyprší 16. října v poledne. Hlasování v našem výboru proběhne 26. nebo 27. listopadu a hlasování ve výboru pro dopravu, který to má v gestci, proběhne 22. listopadu příštího roku. Děkuji vám za tento bod a dostaneme se k Evropskému fondu pro přizpůsobení se globalizaci a já předávám slovo Marii Aréně. Děkuji. Já bych chtěla omluvit myslím zpravodaj jako ohledně těch odložených lhůt, tedy já jsem byla podrobena sankci zde v Evropském parlamentu, takže jsem se nemohla účastnit některých oficiálních jednání já vidím, že Claude Roland se trochu směje, protože jeho se to také dotklo. Eh, takže omlouvám se stínovým zpravodajům. Byla to obrana našich eh, kolegů eh, tlumočníků. A pokud jde o EGF, Evropský fond na podporu ohledně globalizace, tak tu byly, bylo přes 276 pozměňovacích návrhů a již jsme eh, se zabývali některými kompromisy, zvlášť pokud se týče té části bodu odůvodnění, čili recitálu tohoto dokumentu, čili od 10. října tu bude práce tedy, která již se tohoto týká která byla vypracována. Pokud jde zasedání stínových zpravodajů, tak to bude říjen listopad. Snažíme se o rychlost, protože samozřejmě pokud jde o fond přizpůsobení se globalizaci, tak eh, tam ten čas skutečně běží. Přejeme si, aby na listopad jsme měli již jasné pokyny eh, na úrovni eh, rady ohledně tedy pozic, které parlament přijde. Přijme. Máme tři zasedání stínových zpravodajů 23. října, 8. listopadu a 13. listopadu. Hlasování na EMPL se předpokládá 19. nebo 20. listopadu zde na výboru pro zaměstnanost. Takže ve světle těch pozměňovacích návrhů, které jsme obdrželi, budeme mít velice konstruktivní práci, která nás čeká, pokud jde o fond přizpůsobení se globalizaci což je fond, který je nesmírně užitečný pro všechny eh, pracující eh, zaměstnance, ale který by mohl být ještě zefektivněn, pokud jde o integraci osob, které přišly o zaměstnání do nového zaměstnání. A jinak samozřejmě dnes v polednech vás si pozvat, protože organizujeme zasedání s projektem, který právě proběhl v rámci Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci eh, ohledně tedy Caterpillar v Charleroi, ale také v rámci eh, přeškolování v Belgii eh, toho takzvaného Ford Gang v oblasti tedy automobilů a kde se bude vysvětlovat jak eh, probíhá přeškolování ze a rekonverze ze všemi účastníky, eh, to, kterých se to týká, jak je možné čelit takovému šoku uzavření nějaké celé firmy, aby se nepracovalo pouze na těch zaměstnancích, ale aby všichni, všechny subjekty, včetně zaměstnavatelů, akademiků, místního rozvoje, aby všichni byli zapojeni do toho, aby došlo k oživení zaměstnanosti v daném regionu. To je nesmírně důležité, abychom zabránili jakési dezertifikaci regionu eh, v eh, důsledku postindustriální transformace. Takže já bych byla ráda, kdybyste se k nám připojili 12.30 ASP 3 kolik to přesně bylo, abych neřekla nějakou hloupost, nemám brýle. A já myslím, že H, ale já, já vám řeknu později, kde to přesně je. Thank you. Děkuji, paní Areno. A slovo dostane pan Vandenkenlere. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také všem kolegům. Je to přesně tak, jak řekla paní zpravodajka, to znamená, že odpadlo několik zasedání stínových zpravodajů a to znamená, že Nyní tedy se musíme na tu zprávu soustředit. My jsme včera večer dostali kompromisní pozměňovací návrhy, za kteréž to děkuji, ale v tuto chvíli je důležité, abychom se soustředili na to, co máme ještě před sebou. Ehm, Půlka pozměňovacích návrhů se týkala změny názvu. Neříkám ne, ale e, pro naši frakci to není ta nejdůležitější věc, protože nejdůležitější jsou podle našeho názoru možnosti přístupu nebo využití tohoto e, fondu e, a pokud jde o ty podmínky využívání, tak jsme pomalu dospěli k dohodě, což je pozitivní. Pokud jde o cíl tohoto fondu, tak v článku 3 se jasně říká, nebo v odstavci 3 se jasně říká, že přístup k tomuto fondu musí být jednoduchý. Já bych rád zdůraznil, že fond pro přizpůsobení se globalizaci má být používán reaktivně, to znamená teprve poté, co k nějaké katastrofě dojde. A tím se samozřejmě liší od fondů jiných. A tento princip, tato zásada eh, byla zdůrazněna při mnoha diskuzích. Je velmi důležité, abychom ji tedy vyzdvihli i v této zprávě, tak aby v tomto ohledu nezavládla nějaká politická nejistota. Doufám, že brzy se budou konat zasedání stínových zpravodajů a na nich snad eh, vypracujeme kompromisní pozměňovací návrhy. Eh, děkuji a slovo má pan Gerike. Děkuji. EGF, Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci, by e, měl být tedy e, platný i nadále jako Evropský fond pro e, přechod. Já si myslím, že jeho cíle jsou dobré, ale pokud jde o strukturální změny, tak si myslím, že ty musí vést k tomu, že nějaký region najde novou identitu, najde nové oblasti působnosti nebo podnikání. A to nemůžeme vnutit z hora eh, prostřednictvím byrokratického přerozdělení. Já si myslím, že peníze by měly zůstat ve členských státech, v regionech a právě proto eh, na tom naše eh, frakce bude trvat. Myslím si, že potřebujeme větší subsidiaritu, větší volnost, svobodu pro regiony, méně byrokracie a to i v rámci globalizace. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní, pane Gerike, a slovo má paní Harkin. Děkuji a děkuji také paní zpravodajce. Většina z nás sleduje jediný cíl, um, ale lišíme se v tom, jak ho chceme dosáhnout. A já si myslím, že by bylo dobré, abychom našli kompromisy a pozměňovací návrhy, na kterých se budeme schopni shodnout dovolím si nesouhlasit s panem Gerikem. EGF, EFG je o solidaritě na evropské úrovni. A ta neexistuje pouze proto, že je to něco pěkného nebo boholibého. Je to proto, že Evropská unie je plně, plně kompetentní v oblasti obchodu. A pokud některé z rozhodnutí, které my přijmeme, přímo Eh, jako evropské instituce má negativní dopad na zaměstnanost, tak je rozumné očekávat, že my se pokusíme přijmout opatření, díky nímž budou ty negativní dopady zmírněny. A právě to je smyslem a cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pokud jde o kompromisní pozměňovací návrhy, které nám již paní zpravodajka předložila, tak e, jsou tam nějaké drobnosti, ale o tom nemá smysl diskutovat tady, o tom se pobavíme na zasedání stínových zpravodajů, ale přesto je tu pár otázek, na které bych ráda poukázala. Za prvé, počty. Počty pracovních míst, k jejich rušení musí dojít. E, starý fond má 500, v novém fondu by to mělo být 250, což je um, smysluplné. Nicméně pozměňovací návrhy jdou ještě níž a je tu uh, návrh, který, nebo jsou tu návrhy, které jsou někde mezi 150 a 200. Já si myslím, že tento počet je příliš nízký. Já si myslím, že musíme roz, uh, zachovat evropský rozměr tohoto fondu. A zároveň si musíme uvědomovat, že jsou tu výjimky výjimky pro malé trhy práce. To znamená, že 250 není minimum. Až 15 žádostí se může týkat menšího množství zrušených pracovních míst. A v pracovní skupině pro tento fond jsem zažila celou řadu žádostí, které eh, měly méně než 250 pracovních míst a byly úspěšné. A také je důležité si uvědomit, že pracovní místa v jednom e, sektoru mohou být sečtena tak, aby se dosáhlo toho počtu 250 dejme tomu v oblasti oděvního průmyslu nebo v oblasti výroby, e, podniky, které propustí pět nebo deset lidí, e, jejich počty nebo počty pracovních míst, která jsou zrušena v těchto podnicích, jsou sečteny a platí ten součet. To znamená, že e, proto je tady ten, to minimum 250. Pokud jde o míru financování, tak já návrhím, e, já tady souhlasím s návrhem komise, že by to měla být e, míra stejná v ESF+. Tady se navrhuje někdy 70% nebo nějaká další čísla. Ale já myslím, že v tuto chvíli už jsem hovořila dost dlouho a že e, toto bychom měli řešit na zasedání stínových zpravodajů. Ještě jednou mi dovolte, abych poděkovala paní zpravodajce za její dobrou práci. Děkuji, paní Harkin. E, nemám pocit, že by to byl pan Piementa López, e, ani někdo, kdo by ho mohl zastoupit. To znamená, že předám slovo Monice Vana ze Zelených, ale ona tu taky není ani nikdo, kdo by ji mohl zastoupit. A tím pádem dostane slovo Laura Agea z EFDD. Máte slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já už jsem o tom hovořila na posledním zasedání. Děkuji paní zpravodajce Marii Areně za předloženou zprávu. My souhlasíme s tím, co navrhla k revizi nařízení o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Ono je totiž důležité, abychom to celé skonkretizovali, aby ten fond byl lépe použitelný, aby byl eh, k užitku podniků, kteří, které tedy Eh, pociťují důsledky globalizace. My se v pozměňovacích návrzích budeme soustředit na některé zásadní aspekty a já mám radost, že paní Arena to vidí podobně jako my. Dovolte mi, abych ještě jednou poukázala na to, že terciární sektor má eh, důležitou roli. Jsem ráda, že jsem byl zahrnut, protože i tady je znát krize, byť o něco později. Já si myslím, že i v tomto sektoru tedy musíme chránit zaměstnance, musíme přijmout specifická opatření, tak i, aby i v terciární sféře se trh oživil. Jsem ráda, že jsme na to nezapomněli a že se nezapomíná ani na preventivní opatření. Dále jsem ráda, že ochrana eh, z tohoto fondu se rozšířila na všechny zaměstnance, kteří mají smlouvu na dobu určitou a také na osoby samostatně výdělečně činné nebo na eh, agenturní pracovníky. Také se snižuje ta lhuta pro zpracování na 40 dní podle názoru našeho hnutí pěti hvězd je to správný přístup. A musíme lépe prověřovat kvalitu Eh, plnění, musíme mít k dispozici aktuální údaje a musíme být schopni lépe hodnotit kvalitativní i kvantitativní výsledky používání tohoto fondu. To jsou pro nás ty nejdůležitější věci a já doufám, že společně se spravodajkou, které chci poděkovat, eh, se nám podaří to úspěšně dokončit. doufejme, že ten nástroj se následně bude dobře používat. Děkuji a nyní paní Bizoto. Merci, madame le président, je vous prie de bien vouloir... Děkuji. Já chci omluvit paní Bizoto. Sorry, whom will speak for you? Bude hovořit, bude někdo hovořit za ní, nebo Aha, prostě jenom chcete říct, že vás nový zpravodaj tu není. Takže já bych jen schrnula, že hlasování na výboru EMPL k této otázce se bude konat 20. listopadu. Děkuji. A máme tu další bod na pořadu jednání. A pardon, zpravodaj ještě chce něco říci na závěr. Zpravodajka tady. Děkuji. Děkuji. Jen rychle k některým věcem, které zazněly a které mi přijdou důležité. Takže k tomu, co říkal Tom, samozřejmě, že nemusíme měnit nadpis eh, tohoto fondu, ale pokud, nebo v, to, v ten moment, kdy ten rozsah působnosti už nesouvisí pouze s jevy globalizace, ale eh, s jevy jaksi třeba energetické transformace nebo ekologické transformace, tak mi přijde na místě, abychom přizpůsobili ten titul realitě, kdy se to netýká v podstatě jen globalizace. Samozřejmě, že o tom budeme eh, ještě hovořit, ale mít fond, který se nazývá a který obsahuje tyto akce, které souvisí je, je obecně s transformací, tak to mi přijde důležité. Další věc, na kterou pozorně EPP, že by tento fond měl být eh, co nejpřístupnější. Za to skutečně děkuji Evropské komisi, jak z hlediska těch stropů, ohledně počtu zaměstnanců, jich se to týká, tak i z hlediska období, které umožňují eh, získat snadnější přístup k tomuto fondu. Ještě k tomu můžeme přidat možnost doplnění více informací týkající se kapacity států zasáhnout. Ale otázka financování, to znamená eh, té míry intervenční, to je něco, co bychom měli, o tom bychom se měli ještě bavit. Eh, mohl by být fond, Evropský sociální fond plus, to je něco, o čem se stále bavíme, ohledně eh, těch intervenčních sazeb. Měli bychom možná pracovat s intervencí 70% nebo 75%. Není to tradiční fond, je to reaktivní eh, fond, který reaguje na konkrétní situace propouštění v rámci tedy eh, situace, kdy nějaká firma se ocitá v eh, restrukturalizaci. Takže jak bylo řečeno, jak řekl také Martin, jde také o ty stropy těch pracujících my jsme na, v naší prezentaci vycházeli z 250, ale bylo to mnoho pozměňovacích návrhů týkajících se snížení tohoto stropu. Každý má nějaké, nějaké argumenty. Já rozhodně nějak nefetišizuji ten, to číslo. Měli bychom vzít v potaz realitu v terénu, eh, ale také a správní realitu eh, jak si řízení tohoto projektu, protože když to bude příliš nízké, tak pak bude velmi těžké ten projekt uřídit. Souhlasím také s tím, když říkáme s tou námitkou, když někdo říká, to není evropská záležitost. Je to evropská záležitost. Pokud je to technologická, environmentální nebo globalizační transformace, tak to je proto, že Eh, Evropská unie se na těchto procesech podílí a efekty na evropské úrovni si vyžadují eh, evropskou eh, solidaritu vůči těmto regionům, vůči těmto zaměstnancům, kteří mohou být v těžké situaci. Takže je potřeba zachovat tyto mechanismy solidarity. A pak jedna věc, o které nikdo nemluvil, ale v rámci svého návrhu jsem také učinila návrh na rozšíření v kontextu té reaktivity, že ne, že bychom předjímali, ale když jde o nějaké zavření nějakého podniku, tak uh, skutečně vzniká problém pro cestující, kteří, tedy pracující, kteří kolektivně přišli o své zaměstnání, ale nejenom oni, ale také celé regiony, které jsou traumatizovány tím drastickým uzavřením té firmy. A my bychom měli být schopni uh, být pomoci operátorům, aby fungovali společně. Například jsme řešili situaci teď v Portugalsku v textilním sektoru. To je sektor, v němž 80% pracujících jsou ženy. A ten návrh, který padl, já mám samozřejmě respekt vůči portugalské vládě, bylo transformovat je do nějakých tradičních odvětví. To znamená péče o malé děti, pomoc v domácnosti, z oklízečky a tak dále. Nebylo by náhodou na místě spolupracovat s místními operátory severního Portugalska na ekonomických příležitostech tohoto regionu, aby bylo možné tyto ženy, které mají nějaké know-how v textilu, nějakým způsobem nasměrovat do jiných uh, odvětví, uh, když by mohly existovat uh, nějaké příležitosti třeba i v soukromém sektoru, ale ne tradičně jaksi ženská zaměstnání. Takže tady se obě, občas objevují tyto stereotypy, že když je někdo žena, tak automaticky se má starat o děti. A když jsme muži, no tak eh, jsme v leteckém sektoru nebo něco podobného. Ale ne, my můžeme z textilního sektoru ženy přeškolit na sektor třeba letectví. A takže tady jde o to, aby potom eh, traumatu té, toho úpadku a transformace, abychom eh, neřešili věci prostě jenom tak, že řekneme, že veřejný sektor musí absorbovat všechna eh, soukromá místa, která se ztratí. Takže to je určitý nový způsob, jak tento fond vnímat daleko dynamičtějším způsobem, než tomu bylo doposud. Ne dynamičtěji z hlediska komise a z hlediska těch pracujících, ale z hlediska jakéhosi eh, výstupu, z jakýchsi prostředků, které mohou tyto regiony použít k tomu, aby došlo k lepší reklasifikaci eh, těch pracujících a také k lepšímu oživení těchto eh, území. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Areno. A nyní se přesouváme k bodu 11 pořadu jednání, to je ochrana zaměstnancům. A ještě bych měla říci, že 20. listopadu bude hlasování k eh, Fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Takže jedenáctka ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům či mutagenům v práci. A dám slovo paní AG, paní zpravodajce. Děkuji vám, paní předsedkyně. Takže já jsem měla příležitost si přečíst všechny pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Obdrželi jsme pozměňovací návrhy od stínových zpravodajů, od politických skupin, nyní pracuji na kompromisních návrzích, které by měly být k dispozici co nejrychleji. Já jsem sama předložila řadu pozměňovacích návrhů. Ve vztahu k, tím, k tomu nejkomplexnějšímu bodu cytotoxické farmaceutické produkty došlo k výměně názorů a také neformálním zasedáním Snažili jsme se dospět k, k jaksi společnému postoji a mě těší, že mohu říci, že se blížíme nalezení kompromisu. A příloha jedna směrnice by měla být upravena tak, aby obsahovala seznam nebezpečných farmaceutik což by pak vycházelo z vědeckých informací a byl by to také výsledek konzultací, k nímž dochází s tím poradním výborem o zdraví a bezpečnosti při práci. Je to komplexní záležitost, ale s trochou dobré vůle a úsilí jsem si jistá, že můžeme přijít s nějakým řešením společným a budeme schopni tyto látky zahrnout do této směrnice, do 30. září 2019. To je to datum, do něhož by měla komise ten seznam změnit. Dále k malým a středním podnikům, tam se snažíme rovněž eh, s nějakými formulacemi, které by zohlednily to, co bylo řečeno u, to, u té předchozí. Eh, a ty látky, které by měly spadat pod směrnici, tak jsem si všimla, že je tu určitá rovnováha mezi politickými skupinami. Čili víceméně tu schoda, pokud jde o ty limitní hodnoty komise, dalo by se na tom i také ještě konstruktivně zapracovat. Myslím, že by zkrátka bylo možné dosáhnout konstruktivního eh, kompromisu kadmium a brilium. to jsou dvě, na které by bylo dobré se zaměřit. Zdá se, že to jsou ty dvě hlavní látky, které jsou předmětem těch žádostí o změnu ze strany některých poslanců a stínových zpravodajů. Tam bychom mohli trošku se posunout oproti těm limitním hodnotám, které navrhuje komise. Také jsem si všimla, že tu byly pozměňovací návrhy k dýzlu a souvisejícím emisím. To je eh, navrženo pro tu jaksi další fázi té směrnice. Pokud nenajdeme Eh, se, ne, se nám nepodaří nalézt souhlas s radou, tak pak můžeme samozřejmě změnit naši pozici. Ale to by bude až ta třetí fáze. Ehm, jinak mý zaměstnanci, tedy eh, můj tým a všichni ostatní jsme ochotní spolupracovat konstruktivním způsobem, abychom dospěli k nejkonstruktivnějšímu možnému řešení, abychom skutečně chránili zdraví zaměstnanců a tak, aby firmy mohly implementovat ochranná opatření pro všechny zaměstnance. Děkuji. Děkuji. A slovo dostává pan Holand, stínový zpravodaj. Děkuji. Takže tady, hovoříme tady o těch jakýchsi šaržích, o těch batches a takže je to vlastně neustálá revize z tohoto hlediska. Pokud jde o tu třetí, tak je tady relativně málo pozměňovacích návrhů, pokud samozřejmě akceptuje ty předchozí návrhy, ale zdá se, že by to mělo být možné, že to bude možné stáhnout se souhlasem. Ohledně té druhé série je tu významná práce, která, kterou je potřeba, eh, která ze strany tedy zpravodajky, pokud jde o ty cytotoxické látky, tak ty jsou zásadní. Slyším tady ta vysvětlení z mého hlediska. Doufám, že komise bude schopna předložit návrh k tomu, jak se k tomu postavit. Jde o ochranu pracujících před těmito produkty, protože jsou samozřejmě vystaveni eh, riziku, kdy sami tedy eh, riziku karcinogenního onemocnění při léčbě ehm, rakoviny. Pak jsou tu ty eh, limitní hodnoty. Tady opět musíme víc těch dohod mezi sociálními partnery, zvláště když to odpovídá vědeckému stanovisku. Pak je tu jeden prvek, který se mi je jako velice důležitý, to jsou delegované akty. Já se obávám, že tady bychom mohli otevřít pandořinu skřínku. Delegované akty to jsou prvky, které pak se mohou pak měnit jenom u těch neesenciálních prvků, ale v tomto případě, kde jde o stanovení limitních hodnot, tak to jsou naprosto základní prvky. Takže podle mě to nemůže eh, spočívat na eh, aktech přenesené působnosti. A já myslím každopádně, že s paní zpravodajkou a se stínovými zpravodaji již tu je, je určitá míra eh, schody. Ohledně už, mám, už jsme eh, zvyklí eh, takto koordinovat a myslím, že budeme schopni přijít s návrhem, který lépe ochrání pracující před těmito látkami. Thank you. Děkuji panu Rola. A nyní i já se k tomu vyjádřím jako stínová zpravodajka několika slovy. V první řadě děkuji paní Age a všem ostatním kolegům stínovým zpravodajům za jejich dosavadní spolupráci. A nyní pár komentářů k mým vlastním pozměňovacím návrhu a pár otázek. Já jsem znovu předložila své pozměňovací návrhy z CND 2 týkající nových hodnot pro dýzle ehm, a doufám, že se tím už nebudeme muset zabývat, protože by to mělo být už tento týden vyřešeno, kde máme trialog k CMD2. Ale nechtěla bych, abychom toto volební období ukončili, aniž bychom se dopracovali hraniční hodnot. Přes 3 miliony zaměstnanců či pracovníků je vystaveno jejich škodlivému působení a myslím si, že už nelze dál čekat. Pak eh, toxické toxické léky, které by případně měly být tady v rámci této směrnice zahrnuty. Tady se zmiňují dva a je to v podstatě úplně nová záležitost. Je jasné, že je to vážná věc pro zaměstnance či pracovníky ve zdravotnictví a já bych ráda, aby komise s jistotou provedla um, řádnou due diligence. Jde jednak o neomezování přístupu k důležitým lékům, ale jednak ochranu podmínek, pracovních podmínek zaměstnanců. Jinak se připojí kolegům, že eh, ve vztahu eh, k eh, jiným věcem, například lékařské využívání formalínu, by nemělo být omezováno. Doufám, že to komise dokáže správně naformulovat. A nyní kadmium. Tím se zabýváme dost často. Tady chci jasně říci, že pokud se bude komise řídit doporučení poradního výboru, tak nevidím důvod spochybňovat jejich přístup k věci a takto jsme je podpořili všichni. V ideálním případě by v této situaci by parlament měl svižně přijmout toto rozhodnutí. Zároveň ale se eh, zdůrazňuje úloha monitoringu, důležité normy v rámci různých průmyslových odvětvích, zdravot, ochrana zdraví pracovníků, biomonitoring musí tedy pokračovat. A k této záležitosti mám pár otázek, hlavně na komisi. Například, jakým způsobem chcete přistoupit u biomonitoringu u kadmia? Je to vhodný nástroj, k němuž jde sáhnout? A jak nahlížíte souvstažnost prahových limitních hodnot a zapracování biomonitoringu do směrnice? Mm, já, když se na to dívám nyní spontánně, tak se zdá, že biomonitoring by mohl mm, spolupůsobit eh, pomocným způsobem při eh, hlídání limitních hodnot. Ale na druhé straně nastává až post factum, tak nevím, zda by eh, byl tak užitečný, jak se nyní domníváme. Na druhé straně jde i o zdravotní aspekty, o ochranu zdraví pracovníků v daném odvětví, tam bych ráda vše lépe pochopila. A proto bych ráda od komise obdržela tvrdá fakta, jak v průběhu našeho dnešního zasedání, ale i písemně, o čem už, už byla zmínka. Děkuji. A další stínový zpravodaj, to je zpravodajka tedy stínová paní McIntyre. Děkuji. V první řadě děkuji zpravodajce za odvedenou práci Tady se domnívám, že už máme poměrně vytříbený přístup k té věci, což znamená takovou zdravou diskusi právě například o expozici. Tam je třeba je hlídat, aby byly na co nejnižší možné úrovni, ale jakmile se nějaká hraniční hodnota určí, tak jde o to, aby byla měřitelná přímo na pracovišti. To ode mě znáte, to jako mantru neustále opakuji Jde o to, že když chceme hmatatelným způsobem zaměstnance chránit, tak musíme umět změřit tu expozici právě na pracovišti. A jde o jejich stanovení na co nejnižší úrovni a možná i nižší, než dovoluje zákon. Tedy musíme vybízet členské státy, aby investovali do vědy a výzkumu a i motivovat podniky Nesmíme však stanovovat nějaké své volné hodnoty, které nejsou prosaditelné. Klíčový princip pro EKR spočívá v tom, že jakýkoliv nový návrh, který přichází se změnou limitních hodnot, musí být podroben stejnému přísnému posouzení jako ten původní. Totež by mělo platit i pro jakékoliv dodatečné látky, které by měly být do seznamu připsány a nyní dvě konkrétní věci, o nichž se chci zmínit. První, berylium. Já to chápu tak, že v souladu s dostupnými vědeckými poznatky se zdá zcela jasně vyplývá, že 0,0006 mg znamená dobrou ochranu pro pracovníky a zároveň je to i z technického pohledu dosažitelné. Před koncem přechodného období byly apely na povinný veřejný přeskup, přeskum, který posoudí implementaci těchto hodnot. A tam souhlasím s tím, že bychom to asi měli vzít v potaz. Druhá látka, to je formaldehyd. A to ve dvou částech. První aspekt už paní Ulskok zmínila, to je formalín a tam jsem předložila pozměňující návrh, snad má číslo 69, pokud se nepletu. Formalín je 37%, 37% roztok formaldehydu ve vodě a používá se na mm, e, konzervaci lidské tkáně, tedy velice zásadní záležitost například v diagnostice, humánní diagnostice a je důležité, aby komise nastavila podmínky tak, aby formalín mohl být i nadále využíván v lékařství. To asi nikdo nepopře, že se jedná o důležitou záležitost. Další věc v souvislosti s formaldehydem. V mé zemi, možná se to jiných zemí až tak netýká, je taková důležitá záležitost, totiž ve Spojeném království je běžné, že se sejdou příbuzní, aby eh, při u rakve zemřelého, a je běžné, že dokonce před pohřbem uplynou až dva až tři týdny. To je ta neobvyklá záležitost. V mnohých zemích, zejména pokud vím, ve středozemí se pohřeb organizuje velice rychle po úmrtí, ve Spojeném království nikoliv. Aby to mohlo být možné, tak je nutné zemřelého balzamovat svědomím snižování expozice vůči formaldehydu, na němž nám záleží, se už toto příslušné odvětví ve Velké Británii snaží snižovat eh, balzamující eh, produkty na co nejnižší úroveň. 0,5 části na milion se už povedlo, 0,3 nikoliv. Já tedy doufám, že se to přece jen podaří vzít v úvahu a že se to může posoudit jako bezpečné z hlediska současného mm, vědeckého um, uvažování. Tady se soustředujeme u, na formaldehydu, který se využívá jako součást eh, lepidla či ve dřevařství využívání formaldehydu, co by balzamujícího přípravku zde zatím není zohledňováno. Možná bych tedy si mohla dovolit apelovat o přechodné období u tohoto konkrétního způsobu využívání formaldehydu. Určitě se ještě dostaneme k dalším podrobnostem při diskusi stínových zpravodajů a jako vždy se těším na spolupráci. Děkuji, říká předsedkyně. Pan Calvi Chambon má slovo. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Tady to je jedno z témat, které vnímám jako příjemné, konstruktivní a pozitivní. Kdo by nesouhlasil s tím, že je nutné zkvalitňovat zdravotně, ze zdravotního pohledu pracovní prostředí našich pracovníků, nakolik je to technicky a finančně možné. To je rovněž taková charakteristika evropského sociálního modelu. Proto my tuto směrnici podporujeme a rovněž se budeme angažovat u, těho, u těch vyjednávání, aby to dopadlo co nejlépe právě u našich zaměstnanců a pracovníků. Spravodajka to pojala skvěle, máme výborný základ pro další práci. Ono máme už v rámci Batch 2 od pana Rolanda něco, co nám může posloužit a zároveň je možné navázat na předchozí úsilí a tím bude parlament vystupovat na evropské scéně jako důsledný. To, co jsme už propracovali u dýzlu, je nějakým řešením, za kterým si budeme v trialogu stát a doufejme, že tam se podaří v rámci bač 2 a bač 3 to příslušným způsobem i zmotnit. My to zdůrazňujeme, naše frakce zdůrazňuje, že se nejedná o propagandu, ale že se musí u těch hraničních hodnot vše brát vážně, že se to musí zakládat na současných vědeckých poznatcích aktuálních, zároveň to musí být věrohodně a zároveň i po technické stránce proveditelné. Věda se neustále vyvíjí tedy díky výzkumu máme možnost objevovat a odkrývat stále více potenciálních nebezpečí. Já jsem kdysi byl technickým ředitelem eh, v podniku, který eh, vyráběl rtuť a tehdy se vůbec nevědělo, ani nebylo možné zjistit, zda to děláme správně či ne u některých těch postupů. Nyní se zdá, že už lze změřit mnohem více. A nyní už záleží pouze na přesnosti toho měření a zároveň nechceme likvidovat pracovní místa. Tedy nehledáme nějakou dokonalost. Ono dokonalost je vždy nepřítelem uh, Eh, dobrého řešení. Chceme vylepšovat, ale buďme realisty, orientujme se na hospodářském prostředí, které v současné době máme. No a z pohledu toho mohu prohlásit, že text paní AG je přijatelný. Nebezpečí je třeba snížit na minimum. V praxi to znamená investici do materiálu, které jsou bezpečné. My budeme v tomto smyslu podávat i pozměňovací návrhy, jinak obecně vše podporujeme. Podporujeme přístup paní zpravodajky. Paní eh, zpravodajka rovněž nám připomněla tu dýzlovou problematiku tu rozhodně nevynecháme a i cytotoxické léky, které se zatím v návrhu komise nějak řádně neobjevují. Souhlasíme s ochranou pracovníků ve zdravotnictví, například pokud někdo pracuje na oddělení léčby rakoviny, nechceme, aby tito lidé nesli nějakou nepřiměřenou oběť. Ono je to už i tak tak v praxi, že stále méně zaměstnanců vůbec chce s těmito přípravky pracovat. Zároveň chci poukázat na rozdíly na které poukazují vědci, rozdíly mezi jednotlivými cytotoxickými přípravky. Jejichž cytotoxicita se opravdu liší. Měli bychom tedy využít přechodného období, abychom si dokázali tyto rozdíly ozřejmit a zároveň nesmíme připustit paniku v prostředí v tom zdravotnickém odvětví mezi těmito zaměstnanci. Tedy ještě jednou velká pochvala pro paní Ageu, přesto však už nyní předesílám, že podám pozměňovací návrhy a doufám, že se eh, propracujeme k ještě lepšímu řešení. Děkuji, říká předseda. Není tady nikdo za GUE, tedy paní Lambert má slovo za zelené. Ano, děkuji. Já jsem zde jménem zpravodaj, který je na jiném výboru. Tedy pouze pár heslovitých záležitostí. Klíčové pro nás je, že látky musí být zařazeny do kategorií jako potenciálně eh, nebezpečné a zároveň jako látky, na níž se ještě eh, bádá. Tedy je třeba rozlišovat mezi expozicí a eh, expozicí v míře větší než 1 na 25 tisíc. Chceme silnější revizní doložku, kromě toho v tomto návrhu. A z pohledu naší skupiny implicitní povinnost biomonitoringu, s nímž paní zpravodajka pracuje, z našeho pohledu nefunguje a neakceptujeme jej. Kratší přechod na období, to je další záležitost, za kterou eh, budeme orodovat, protože ono už se zdá, že ty lhuty jsou dost eh, dlouhé. A k těm jiných záležitostech, které se zde objevily, tak to předám ty informace naší zpravodajce Stínové, tak aby se jimi mohla zabývat. Takže to bylo pouze zkratkovitě. Eh, pour e NF, Madame Melin. Děkuji. E NF. Děkuji vám, pane předsedo. Vzhledem k tomu, jakožto zpravodajka za Envy, se budu zabývat velmi zblízka tímto návrhem. Mně přišel tentokrát vyvážený protože po dlouhých diskuzích, které jsme vedli v průběhu předchozích dvou kol eh, ke karcinogenním látkám, tak komise tentokrát zohlednila eh, tu křehkou rovnováhu mezi zájmu, zájmy eh, pracujících, ale také zaměstnavatelů, zejména malých a středních podniků, kterými, pro které někdy těší se přizpůsobit některým normám. A když jsem se dívala zblízka na některá čísla těch se 27 zemí, které nám dodávají čísla ohledně těch pěti látek této směrnice, takže se natolik blížili, že skutečně nemá smysl se příliš odchylovat od toho, co navrhuje komise. Kromě možná uh, určitých přechodných období. Ale všichni víte, že někteří eh, nedemokratickým způsobem odmítli eh, to, to téma, i když eh, to je škoda, protože výbor Envy pro už po třetí nedal své stanovisko a pro něk- některé látky, například látky Eh, které přichází do kontaktu s kůží, formaldehyd a další, tak tam ten environmentální faktor je tím profesním faktorem, ale pak třeba berylium v bytech nebo kadmium. To jsou stále věci, které jsou hodně rozšířené ve, ve, ve vodě, v ovzduší. Ještě 20 let poté, co zmizely tyto metalurgické firmy nebo konstrukční firmy. A máme problém, na který každé upozorňuje, že když uh, ti pracující žádají odškodnění nebo uznání, tak jak uděláme přímý vztah? Jak dokážeme přímý vztah mezi jejich patologií, jejich prací a environmentálním faktorem? Já myslím, že by bylo daleko lepší, Kdyby se náš výbor již zaměřil na látky, u nichž není příliš mnoho diskuzí z hlediska jejich karcinogenního charakteru, kde je to prostě jasně prokazatelné ve všech zemích, a zvláště, které nemají významný ekonomický dopad, když budeme žádat nějaké limitní, expoziční limity. Ale pokaždé se snažit něco měnit, i když samozřejmě o tom musíme mluvit, ale měnit pokaždé ty směrnice o určité látky, které je, ti jsou hůř prokazatelné, tak tam je problém toho, enve, ten, toho environmentálního charakteru, protože někteří sice pracují v těchto firmách, ale do kontaktu s nimi přijdou všichni. Takže, abychom se zaměřili možná na ty látky, které jsou zde navrženy a, a jsme již jaksi ve čtvrtém e, kole tohoto mandátu, kdybych e, mohla reprezentovat i v příště, tak bych řekla, že skutečně e, tady nejsou žádné hranice, ať už geografické nebo politické. Neměli bychom se tomto případě vystříhat jakéhokoliv stranického sektářství, protože jde o skutečně závažné a významné téma. Děkuji. A pokud jde o otázky, které, eh, na které upozornila paní Ulskok, tak to bude písemně potom a teď komise? Nebo ne? Prosím. Yes, good morning or good afternoon everybody. Uh, Dobré dopoledne. Já jsem z komise z generálního ředitelnictví pro zaměstnanost. Rád bych vám poděkoval za vaši práci, za návrh zprávy. Pečlivě jsme si to přečetli a jsme rádi, že nedošlo k žádným zásadním změnám těch limitů eh, a to se tedy týká hlavně těch přechodných období i my tady vidíme světlo na konci tunelu, pokud jde o diesel. Bylo by dobré, kdybychom dosáhli průlomu již během tohoto týdne. Pokud jde o naše největší obavy, eh, to se týká hlavně těch cytotoxických eh, léků. Eh, my jsme tedy ty, ta rizika nezahrnuli do našich návrhů, protože jednak tedy nemáme konkrétní seznam těchto cytotoxických látek a vzhledem k tomu, že tady nemáme řádný seznam, že nemáme řádné vědecké hodnocení na úrovni EU, tak nemáme také analýzu dopadů, to znamená, jaké by to mělo sociální a hospodářské dopady a Nej, musíme tedy o tom dále v komisi eh, diskutovat. Jde o to, jestli toto je ten správný nástroj pro cytotoxické látky, protože je tu celá řada dalších nástrojů. Pokyny pro nakládání s těmito látkami je potřeba aktualizovat, o tom není pochyb, ale tím, že jsme tedy v tuto chvíli nebo v minulých týdnech a měsících nebo dokonce eh, takřka roce pracovali na dýzlu, tak je tedy velmi těžké eh, to vidět definitivně. Pan Eh, Juncker poslal dopis panu Tajánimu a pana, panu Kurcovi a eh, je v něm řečeno, že je tedy velmi důležité zabývat se touto eh, aktuální legislativou. My to tedy bereme velmi vážně a uvidíme, jaký bude výsledek diskuze v Evropském parlamentu a v Radě. Pokud jde o konkrétní dotazy týkající se kadmia, tak poradní výbor nám dal dvě možnosti, limit 1 a limit 4 spolu s biomonitoringem. Naše právní služba nám ovšem navrhla, abychom nešli touto cestou. E, biomonitoring tady nemůže být navržen, protože tato směrnice se tedy zabývá eh, vzduchem, který dýchají zaměstnanci, to znamená, že jde o eh, látky, které jsou vdechovány. Naše právní služba nás tedy instruovala tak, že nemáme být pro tento návrh. Eh, ten, ta diskuze tedy ještě bude pokračovat a uvidíme. Právní služba tedy je proti tomu, aby se biomonitoring dostal do právního textu směrnice. Musíme to tedy ještě vyjasnit. Zabývá se tím tedy i právní služba rady a jsou tu členské státy tedy, eh, které aplikují biomonitoring a eh, je otázka, jestli tedy budou přijaty ty vyšší limity nebo nižší eh, limity v závislosti na tom, jestli tam bude eh, zahrnout biomonitoring. Pokud jde o diskuze o eh, formaldehydu, tak to jsme tedy probírali na poradním výboru vzhledem ke zvláštní situaci ve Spojeném království a v Irsku. Uvidíme, jaké řešení bude nejlepší přechodná období pro berylium a pro další látky. O tom jsme tedy velmi dlouho diskutovali a e, i vy Eh, navrhujete někteří, že by ty lhuty měly být kratší, někteří, že by měly být delší. To znamená, že o tom ještě musíme eh, diskutovat. Uvidíme, jaké bude závěrečné řešení a následně to bude eh, součástí trojstranných jednání. Nyní význam od analýzy dopadů a vědecké analýzy, tak s tím nezbývá než souhlasit. Pokud jde o cytotoxické léky, tak tady zatím analýzu dopadů nemáme, ale je tu tedy závěr a jak, že cytotoxické látky eh, tedy jsou, eh, by měly být že by toho měly být součástí. Tolik tady moje komentáře a já se velmi těším na další verzi vaší zprávy. A v každém případě tedy na vaše další dotazy odpovíme písemně, protože to jsou věci speciální, technické, které, tedy, kterým se musí věnovat naši kolegové. Děkuji. No, děkuji. Takže vidíme tu tedy práci, kterou zbývá ještě odvést. Hlasování bude 20. listopadu budeme mít různé eh, ještě do té doby zasedání stínových zpravodajů. A teď přejdeme rovnou k dalšímu tématu, což je otázka zavedení evropské funkce investiční stabilizace. A já dávám bez dalších průtahu eh, slovo panu zpravodaji Enrique Kalve Šambonovi. Děkuji vám, pane předsedo. Takže nyní budete muset, tedy budu eh, hovořit španělsky. Estimados colegas, estimados ponentes en la sombra. Vážené dámy, vážení pánové, kontext tohoto návrhu Evropské komise je takový, že se to snaží řešit velký nedostatek investic v EU, který brání růstu a vede to k tomu, že se snižuje konkurenceschopnost EU, což má zase dopad na tvorbu pracovních míst a na sociální soudržnost. My si dobře pamatujeme, že Eh, ten takzvaný nový rozpočet EU, to znamená 0,9 nebo 1, 1%, že by to tedy mělo být eh, věnováno na investice, nicméně pokud od toho odečtete veškeré náklady, tak na ty investice, na ty fondy už nezůstane příliš eh, moc pro srovnání ve Spojených státech to eh, činí 25 nebo 6 a 20 celého rozpočtu. Pokud bychom tedy Evropskou unii chápali jako hospodářskou unii, tak by to bylo eh, velmi sporné řešení globální krize a eh, také jednotlivé nástroje, které mají k dispozici členské státy a které individuálně používají se. Eh, to všechno tedy vychází z jednotné monetární politiky. Hospodářská a měnová unie je tedy koncipována jednotně, ale není schopná tedy čelit těmto velkým asymetrickým šokům a zajistit to, že veřejné investice ve členských státech budou probíhat na setrvalé stabilní úrovni. A proto je potřeba, abychom celou situaci konsolidovali a abychom se postarali o to, že hospodářská měnová unie se stane skutečností a bude s ní takto nakládáno. Ne pouze ze strany členských států, eh, ale jde také o to, že tu budou k dispozici nástroje, díky nímž to budeme schopni koordinovat tady na politické úrovni. Vytvoření Eh, této evropské funkce investiční stabilizace by mělo přispět k tomu, že se budou stabilizovat veřejné investice a eh, cílem bude to, že dostojíme zájmům členských států, které jsou zasaženy velkými asymetrickými šoky. v důsledku hrůzných šokových vln kterým čelí. A to především tehdy, pokud ten dotyčný členský stát není schopen to vyřešit sám. Celé je to koncipováno tak, aby to bylo udržitelné, mm, pokud měnová politika ne, existuje na úrovni členského státu, je důležité, aby tedy fungovala na evropské úrovni. A právě proto eh, tu máme evropskou funkci investiční stabilizace, která by měla dobře fungovat. Úkolem eh, zpravodaje je to, eh, že by se tedy měl vyjádřit k tomu návrhu komise, něco k tomu říci my bychom chtěli především ukázat, že ten návrh má ještě určité nedostatky, a to především v oblasti monetární měnové politiky. Ono je důležité především zabránit tomu, aby klesl, klesal růst, aby se rušila pracovní místa. Ty problémy, se kterými máme co dočinění, bych rád popsal následovně. Nevím, jestli s, mým, eh, s mou definicí budete souhlasit. Za prvé, částka 33 miliard euro představuje zhruba polovinu toho, co je potřeba investovat v případě takové země, jako je Eh, Irsko v případě její záchrany. Pokud bych to měl formulovat naprosto agresivně, tak bych mohl říci, že to je směšná částka, která v žádném případě nedostačuje. Ta částka je prostě nedostatečná a já si myslím, že bychom se měli poučit z čísel, která ukázala nebo která přinesla eh, minulá krize. A nyní mi dovolte se podívat ještě na kritéria výběru, která jsou velmi přísná. Ono jde samozřejmě o kritérium nezaměstnanosti, o její vědeckou definici. Se vším tím nezbývá než souhlasit, protože práce je důležitá, má nezastupitelný význam při restrukturalizaci. V takových případech je potřeba zajistit pracovní místa, ale podle mého názoru to samotné nestačí. Jedna ze slabých stránek Evropské měnové unie a Evropy jako takové je to, že eh, růst neprobíhá ve všech členských státech stejně, že tu jsou velké nerovnosti a navíc je to tak, že chudoba je stále palčivějším problémem, je stále rozšířenější a proto by eh, kritéria přístupu nebo mm, dostupnosti těchto peněz měla být jasně stanovena. Ono by totiž bylo chybou, pokud bychom se domnívali, že to, že nějaká země zvládne šok, nějaký ekonomický šok, že to je tedy problém, které, který řeší finanční experti. Ale já si myslím, že je to milný koncept, protože jakýkoliv ehm, měnový koncept, finanční koncept jde ruku v ruce s politickou strategií a proto do toho musíme vnést i sociální složku, pracovní místa. A musíme eh, tedy dbát na to, aby tento fond fungoval ještě lépe. Pan předseda řekl, že existuje ještě jedno specifické kritérium, ale v každém případě jsou důležité ty, eh, ten cel, je důležitý ten celkový koncept. Všechny ty investice, příspěvky, bychom to chtěli zdůraznit a vyzdvihnout v naší zprávě. Díky této zprávě bychom chtěli zdůraznit, že je potřeba zajistit pracovní místa a sociální soudržnost. To je smyslem toho návrhu. Děkuji. Pan Didier, stínový zpravodaj za EPP, myslím, že tu není, omlouval se, ale já vám sdělím jeho příspěvek protože EPP je odhodlána eh, mít mechanismus, který bude podobný mechanismu stabilizace investicí, aby bylo možné chránit investice členských států v době krize. A přeje si samozřejmě Evropu, která chrání a tudíž se příznivě dívá na návrh komise který počítá právě s takovýmto mechanismem, který má tlumit efekty ekonomických šoků. Nicméně ve zprávě jsou některé problematické prvky podle něj, které jdou nad rámec původního návrhu, zejména dva body. To znamená, že to může být nastartováno v případě nejenom ekonomického šoku, ale i zpomalení, což trošku mění působnost a rozšiřuje to působnost tohoto nařízení. EPP také proti potenciálnímu navýšení té částky těch 30 miliard, kterou se počítalo. Rozpočet by měl skutečně podporovat pouze klíčové investiční záměry za účelem nezbytných reform. Čili musí to být rozpočet, který má jasné cíle. Pro EPP by tento fond měl podporovat klíčové investice eh, za účelem podpory pracovních míst a tudíž Jménem skupiny Stínový zpravodaj si přeje požádat určitá vyjasnění ze strany zpravodaje, aby eh, konkrétně, jestli si přeje do budoucna implementaci určitého mechanismu stabilizace makroekonomického charakteru, což eh, co zpravodaj míní touto formulací, protože to už, to, od toho už máme evropský mechanismus stabilizace investic a Kromě toho je důležité, aby eh, spíše měli větší volbu členské státy z hlediska volby různých nástrojů, takže eh, eh, stínový zpravodaj si přeje upřesnění těchto prvků. Tolik příspěvek pana Didier Jeffroa a nyní za SAD má slovo Agnes. A já rovněž se vyjadřuji jménem stínového zpravodaje, který tady nemůže být, ale předal mi své poznámky k tomu návrhu komise o zřízení toho Eh, té funkce investiční stabilizace, aniž bychom se pouštěli do záležitostí, které v podstatě jsou čistě záležitosti výboru Ekon, přesto máme určité pochybnosti. Za prvé, cíl toho nového fondu musí být vyjasněn a rovněž, jak se má k těm ostatním nástrojům. Je to otázka, zda se jedná o optimální dů, eh, způsob, jak posílit odolnost, která posílí sociální kohezi a i vzájemné, vzájemnou souhru, ale sociální soudržnost to není pouze vzdělávání, školení, odborná příprava či eh, rekvalifikace. Rádi bychom tady ještě viděli v tom kontextu pilíř sociálních práv. Zda i on se nemá stát jedním z kritérií pro investice. Tady tedy sdílíme názor zpravodaje. Za druhé, z našeho pohledu, ta podmíněnost by měla rovněž být kritériem způsobilosti, ale ta by neumožnila tomu fondu stabilizace stát se tím anticyklickým jevem či tou funkcí. Právě země, které tu stabilizaci potřebují nejvíc, těží z um, bailoutu, případně jsou podrobeny uh, různým jiným postupům. Pak uh, to poměřování zaměstnanosti a zdá se opírat o průměr celé EU. Tam si myslíme, že by to bylo lepší, lépe posuzitelné a spuštění té funkce by mělo záviset na tom, že je opravdu potřeba z celoevropského pohledu, tedy nezakládat se pouze na nějaké míře zaměstnanosti platící pro daný členský stát. Pokud má tato funkce záměr zlepšit sociální soudržnost, tak právě bychom se měli opírat o celounijní ukazatel zaměstnanosti a vztah dané země vůči celoevropskému průměru a pouze takto by se mělo vyhodnocovat i když se samozřejmě ostatní věci musí brát v potaz. Čtvrtá záležitost. Stabilizační funkce by se neměla omezit na ochranu investic, jak to navrhuje komise. Podporujeme zahrnutí i programu um, plateb v nezaměstnanosti tak, aby mohl být například systém podpory v nezaměstnanosti daným členským státem podržen a ufinancován. A za páté jsme přesvědčeni, že by se zde mělo počítat s úlohou Evropského parlamentu i v řízení této funkce, zejména v oblasti monitorování, vyhodnocování udržitelnosti těch veřejných investicí. Komise má v úmyslu se takto k tomu postavit pouze v oblasti určité diskrece, tedy v souladu s tím, jak by to případně mohlo být nutné, my se domníváme, že by to takto mělo být standardně a jinak se těšíme na spolupráci. Děkuji vám za EKR. Děkuji pane předsedo, děkuji rovněž panu zpravodaji Kalve Šambonovi. Ta funkce investiční stabilizace má potírat asymetrické šoky, zejména v oblasti měnové. To jsou negativní vlivy, které mohou postihnout ať už jednotlivý region nebo určitou zemi, a to silněji než ostatní. Takto, abychom si řekli, vypadá ta definice. Bohužel v článku 4 ta kritéria nejsou přiměřena, aby toto řešili, protože se snaží poměřovat jeden region nebo e, jednu zemi a pouze v kontextu minulosti této země. Tak toto přece nelze změřit, jak to vypadá ve srovnání s ostatními, protože tím pádem by v určitých zemích k tomu spuštění vůbec nedošlo. Ehm, myslím si, že komise když hovoří o vědeckých poznacích, tak nechápu, zda mají na mysli své nebo cizí, tam to možná chybí v překladu. A pak země, které ztratily přístup k eh, peněžním trhům. To už ale je v maastrichtských kritériích a je to podmínkou přistoupení k měnové unii. Země, které se nyní nezvládnou držet těch kritérií, že by pak měly být podpořeny, to je konvergence přerozdělováním, vůbec se to nezakládá ani na výkonu, ani se z toho nedělá pobídka. Co se pak stane v oblasti e, krize, recese? E, členské státy se budou chovat oportunisticky, budou se snažit udržet vše na nízké úrovni tak, aby si vše mohli nechat proplatit co stabilizačním fondem. Rovněž je tady e, další definice, které se nedržíme, průměrná hodnota podle ODECD, to jsou 3 což je mnoho, a podle té definice určité země, například Itálie a pan Calve Chambon zmínil Irsko, v současné době 45 milionů eur, takže pokud nastane o skutečná krize, tak jim těmito penězi opravdu nepomůžeme a to sdílí i pan zpravodaj. A řekl to zde zcela jasně. Jinak pozměňující návrh 25, tam se apeluje na zvýšení této e, částky a nikoli po nezávislé přeskumu, ale po přeskumu samotné komise. Ten by komise měla odhadnout, zda na to jde správně a pokud to zvládne dobře, tak by měla být schopna vše přepočítat co zde schází. Tady souhlasím e, s kolegou Giní od socialistů. Parlamentní kontrola a já se táži, proč my nepožadujeme silněji a důsledněji tuto parlamentní kontrolu. Určitě se to dá zvládnout formou pozměňovacího návrhu. U toho EESF se jedná o fond, který je založen, či měl by vzniknout na základě mezistátních smluv. Tedy musíme si dobře promyslet, zda tato parlamentní kontrola by pak měla být v rukou národních parlamentů nebo Evropského parlamentu a posouzení postfaktum by mělo být eh, na komisi. Komise by rovněž měla posuzovat eh, vlastní práci a kdekoliv je mezera například v demokratickém mm, řízení, taky zaplnit. Proč eh, například komise nenabízí změnu smluv? Tento fond by měl podléhat bezprostředně komisi Netroufá si komise navrhovat změny smluv, nastane zde nyní určitý virvál a nem, jsme schopni komunikovat evropským občanům, oč zde jde, je to netransparentní. A už máme zkrátku máme prosítění, to žádný občan, to po něm nemůžeme žádat, aby to dokázal usledovat, pochopit a já mám dokonce i pocit, že je to záměr, že se snaží komise uzmout politický vliv tím, že konstruuje stále složitější struktury tak, aby to pro občana bylo prostě nepřehledné. A pak mám ještě otázku na zástupce komise. V anglické verzi v článku 7 se hovoří maximální um, míra eh, úvěru podle tohoto nařízení se omezí v principu na 30 miliard eur. Co to znamená in principle mladší si možná vzpomenou na vysílání rádia Jerevan, které vždy znělo v principu ano, ale nevím, tady by se to asi mělo zamítnout. Má komise jiná kritéria, nechtěla by přeložit, předložit jiná kritéria, například, že by se na to mohla podívat nějaká nezávislá instituce. A apeluji na všechny kolegy, zasazujme se o parlamentní kontrolu. No a možná bychom se měli obrátit na Evropskou komisi, když to chce posílit, ať se tedy uchází o příslušnou změnu smluv a přes to všechno přece jen doufám v konstruktivní spolupráci. Děkuji paní Lambert. Thank you. And I, I think that... Děkuji. Já se domnívám, že Pan zpravodaj nám zde skýtá velice dobrý základ pro další spolupráci, ale poté, co jsem si poslechla eh, předřečníky, tak vidím, že máme celou řadu záležitostí, nad nimiž se musíme ve vlastním kruhu zamyslet. Takový úvodní spontánní názor zní ano, je dobré, že se Evropská unie snaží poučit z uplynulých krizí. Evropský parlament už na to tlačil a rovněž, aby i sociální dimenze byla součástí toho uvažování. Celá řada pozměňujících návrhů se ubírá tímto směrem a my je rádi podpoříme opravdu záleží na tom, aby ty investice směřovaly do veřejných financí členských států. Často totiž výsledkem všeho, co se po krizi odehraje, vidíme omezování rozpočtů, no a právě se to odráží v té sociální oblasti, takže se to těm občanům po každé přece jen vymstí. Tady je dobré snažit se nastolit určitý rovnovážný efekt a uvažujme, jak být nápomocnými Zároveň ale u té podmíněnosti souhlasím s tím, co zde zaznělo. Musíme se podívat, jakým způsobem na to chceme jít. Jednak, když hovoříme o tom um, anticyklickém efektu a jednak uh, z pohledu těch nejzranitelnějších. Další věc, na kterou se musíme podívat, je, jak vše bude fungovat uh, z pohledu evropského semestru, konkrétních doporučení pro dané země. Některá země se těch doporučení neřídí. Jak to pak bude v kontextu případných eh, peněz, které by měla obdržet? Jsme ale přístupní i rozšíření kritérií, aby tam nebyly, nebyla jenom čísla jako zaměstnanost, protože to je takový trochu tupý nástroj v těch členských státech se toho může odehrávat mnohem více. Budeme tedy rádi spolupracovat, myšlení ostatních nám připadá zajímavé a pak ještě otázka transparentnosti, tak tam se rovněž rádi na to podíváme. Děkuji. Pan Jerek tu není a nemám nikoho, kdo by ho měl nahradit. Pan Martan tu taky není, proto předávám slovo komisi pře- s tím, že samozřejmě máme trošku sklus, takže vás prosím, abyste to zohlednili. Děku- ano, děkuji vám. Jsem Olivia Galgos DG Ekfin a ráda bych na úvod poděkovala za skvělou práci ohledně tohoto stanoviska. Těšíme se na další spolupráci s parlamentem rádi vyslechneme eh, stanovisko parlamentu. Je důležité, abychom měli podporu parlamentu za účelem urychlení diskuzí s radou, které trochu stagnují s tím, že členské státy čekají na politický signál ohledně toho, jak postupovat dál. A když se obrátím k pozměňovacím návrhům, které jsou tu navrženy, tak bych jen ráda vyjasnila, ta, tu 30 miliardovou eh, eh, kapacitu, eh, sympatizujeme s tím pozměňovacím návrhem, ale musíme jakožto komise pečlivě implementovat evropský rozpočet a kalibrovat náš návrh v, s ohledem na to, co bude do budoucna k dispozici. Takže jsme doporučili zvýšit ten strop v rámci toho návrhu pro víceletý návrh ale eh, víceletý rámec, ale pokud k tomu zvýšení nedojde nebo nejde k navýšení vlastních zdrojů, pak eh, ta marže bude nižší oproti stávající. S tím, že kromě toho jsme také nastavili částku té podpory ze strany té stabilizační funkce tak, že ta 30 miliardová eh, částka by byla dostatečná na to, abychom dali podporu všem členským státům které splní akt, by splnili, bývaly splnili aktivační eh, spouštěcí uh, impuls průběhu minulé krize. Takže zhruba 10 výdajů ve, veřejných investic, což není nezanedbatelné. Kromě půjček eh, z rozpočtu tak se také počítá s možností, kdy ISM zajistí stabilizační paralelní funkci, což by mohlo pak výrazně posílit stabilizační funkci. Ale vyžadovalo by to rozvoj specifického nástroje v kontextu ISM. A pokud jde o pozměňovací návrh 26, neměli bychom ztratit ze zřetele všeobecná omezení ze strany tedy celkové, celkových prostředků na jednu na funkci. Chceme zabránit tomu, aby ISF byl přístupné pouze jednomu nebo několika, dvěma, dvě, několika členským státům, proto jsme sem zapracovali ještě ten druhý limit, kdy se nemá překročit 30 té eh, částky, eh, kterou zbývá zaplatit, nebo která je zapotřebí, aby bylo eh, možné zajistit rovné podmínky mezi členskými státy. K pozměňovacímu návrhu 28 je důležité, aby nařízení nespochybňovalo vlastní účel tento pozměňovací návrh říká, že ISF by neměl dopad na, stabil, na stabilizaci dopadu, s čímž nesouhlasíme. Jde tu o to, že by to mohlo pomoci zabránit eh, recesi a eh, recesní spirále eh, a dalšímu zhoršování situace v důsledku snížení daňových příjmů. Tím, že se zajistí půjčky, tak by se snížil náklad dluhu eh, pro, pro členský stát, který čelí velkému šoku. Takže by to představovalo důležitý signál a mohlo by to stabilizovat finanční trhy. Pokud jde o tu způsobilost k těm 30 miliardám, byla ještě otázka, co jsme mysleli tím, princ, to, tím principem a tím principle, tím jsme mysleli ča- ne princip jako princip, ale mysleli jsme tím tu částku té půjčky. A pokud jde o kritéria způsobilosti, tak my se zde snažíme nastavit tu funkci tak, abychom zabránili morálnímu hazardu a permanentním uh, transferům. Snažili jsme se zaměřit na chování eh, vlády, vlád, to znamená, že členské, členský stát může mít nějaký postup, třeba EDP, který stále ještě platí eh, v důsledku toho šoku, ale nemělo by tu být rozhodnutí rady, jimž se říká, že tento členský stát nepřijal opravná nápravná opatření na zlepšení situace. Takže s tím vším bereme v potaz blízkost názoru mezi parlamentem a komisí a těšíme se na příležitost s vámi dál pracovat za účelem dalšího zkvalitnění tohoto textu. Děkuji. Pokud skutečně nechcete říct něco velmi stručného, protože máme sotva 20 minut na poslední bod pořad, pořadu jednání do 12.30 tak do práce, do práce. Při, při, přišlo, mi to velmi, přišlo mi to jako velmi dobrý e, závěr, uvidíme, jak to bude dál. Takže teď tu máme poslední bod, který se týká zavedení programu práva a hodnoty. Spravodajkou je paní Lambert. Samozřejmě se pokusíme dát slovo i různým stínovým zpravodajům. Děkuji just finding the relevant... Já tu hledám ty, eh, ten relevantní dokument. Okay, well the... Takže, co tu máme? V tomto stanovisku. Vytvoření nebo zavedení programu práva a hodnoty. Je to součást přepracování stávajících zakládajících programů. V podstatě to slučuje dva programy. A to, co tu máme, je ten fond v tom dalším víceletém rámci, čímž se má implementovat listina základních práv, včetně těch relevantních eh, částí, které se týkají zaměstnanosti. Já jsem zejména tady zúraznila diskriminaci na, proce, na pracovišti a rozdíl v odměňování mezi muži a ženami. Snažil, snažíme se jako što výbor EMPL udělat maximum, abychom tyto věci napravili, aby lidé požívali důstojnosti. A tento fond má z tohoto hlediska obzvláštní význam. Myslím, že velmi dobře zapadá do některých debat, které jsme slyšeli dříve o implementaci té listiny základních práv. Jedna z klíčových věcí, které chceme zdůraznit, je, že snažíme se zachovat ty pozměňovací návrhy co ne, v nejomezenější podobě a e, v souladu s tím, o co jde výboru EMPL. To znamená zdůraznit nutnost prosazovat, nejenom je chránit, ale také podporovat a prosazovat tato práva a hodnoty. Je tu třeba pozměňovací návrh, kde jde o financování toho Equinetu, který slučuje ty, ty, ty jednotlivé organizace na podporu rovných podmínek. To jsou orgány, které jsou statutárního charakteru a které se snaží podporovat, prosazovat evropskou legislativu, jsou trošku odlišné od eh, těch eh, organizací občanské společnosti. Takže mezi těmi mými návrhy je například návrh, který se snaží zabývat se i tím návrhem, aby šlo o rovnost práv a hodnoty, aby jsme tím skutečně podpořili tu dimenzi rovnosti. A pak pozměňovací návrh 12, kde se říká o tom, že to musí být relevantní pro lidi. Kdykoliv je řeč o občanech, začne se bavit o tom, co, co myslíme občany. Jsou to občané z hlediska statutu, nebo v tom nejširším slova smyslu kdo, kohokoliv, kdo je v Evropské unii, nebo jenom kdo má ten statut. Já myslím, že bychom měli používat inkluzivní jazyk, abychom nevylučovali určité skupiny způsobnosti eh, tohoto fondu, aby bylo jasné, že jsou vítáni. Pak je tu několik dalších pozměňovacích návrhů. Přímá vazba s GDPR a povědomí ohledně ochraně dat, zvláště když je to navázáno ještě na problémy, jako je rasismus nebo eh, nenávistné projevy. Já navrhuji, aby ta příloha, ten seznam těch aktivit se stal součástí hlavního textu. aby to bylo součástí tohoto nařízení. Takže to, to myslím, jsou ty základní body, na které vás chci upozornit a těším se na další spolupráci s vámi na tomto stanovisku. Děkuji. A už zbývá jen čtvrt hodinka, takže žádám stínové zpravodaje, aby se opravdu vynasnažili o konciznost, aby se to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 To, co máme před sebou, to stanovisko je tedy skvělým výchozím bodem pro dobrou diskuzi, pro dobrou výměnu názorů, až budou předloženy pozměňovací návrhy, budeme se muset nebo budeme se moci posunout dál. Dovolte mi, abych zmínil jednu konkrétní věc. Mám pocit, že všechny frakce souhlasí s tím, že tato otázka má význam z hlediska lidí s postižením. Evropská unie je stranou úmluvy OSN, pokud jde o práva lidí s postižením. Já tady ale postrádám otázku menšin. Budeme se tedy muset zaměřit na to, jak by toto téma mohlo být více zdůrazněno. Dovolte mi, abych vyzdvihl ještě jednu věc, která souvisí s ochranou osobních údajů. Rád bych totiž navrhl, abychom postupovali s velkou obezřetností. Myslím si, že bychom neměli přijímat žádné návrhy, které z dlouhodobého hlediska bude moci jen těžko prosadit bude scho- eh, budeme schopni jen těžko prosadit. A další věc, indikátory. Myslím si, že bychom se se vší rozhodností měli vyslovit proto, aby v celém tom procesu byly stanoveny jasné indikátory, tak abychom mohli hodnotit používání finančních prostředků, abychom ho mohli kontrolovat a měřit. Závěrem mi dovolte, abych řekl, že se velmi těším na vzájemnou spolupráci. Jsem pevně přesvědčen o tom, že v posledku vznikne dokument, který splní svůj cíl bude tedy pomáhat organizacím občanské společnosti, tak aby se mohli soustředit na své nejdůležitější úkoly. A tím budeme prosazovat své priority. Děkuji. A, a, a nyní za SAD pan Flavio Zanonato. Teď vás prosím, abyste se rovněž pokusil to vtěsnat do těch dvou minut. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní zpravodajce za její skvělou práci. Souvisím s celou řadou věcí, které tu zazněly. Souhlasím také s většinou pozměňovacích návrhů. Já tady zastupuji frakci SAD. A proto mi dovolte, abych upozornil na to, že Cílem a smyslem našich pozměňovacích návrhů je to, aby ten nástroj, který vznikl, byl, vznikne co možná nejúčinnější v boji proti sociálnímu vyloučení a chudobě. Pro nás má hlavní smysl to, aby tento program byl dostatečně vyzdvižen na evropské úrovni a aby tedy evropské hodnoty byly dodržovány, protože v tuto chvíli jsou eh, do značné míry ohroženy. tomto legislativním období jsme vyzvali komisi, aby poskytla nástroje, které budou napomáhat organizacím občanské společnosti v tom, aby prosazovali evropské hodnoty. Je to krok správným směrem, ale zároveň není, to není krok dostatečný nevládní organizace se snaží o dodržování základních práv. V mnoha zemích, například i u nás v Itálii, jsou organizace občanské společnosti, nevládní organizace pod určitým tlakem a jsou stigmatizovány. A proto bychom se měli postarat o to, aby měli k dispozici flexibilní nástroje na své eh, financování. 641 eh, milionů eur to je navrhováno. My bychom si přáli ještě více peněz na to, aby tedy Evropská unie mohla eh, tato opatření do budoucna lépe realizovat. Paní zpravodajka pohovořila také o činnostech, které je možno, na které je možno přispívat, jsou vyjmenovány v příloze a já si myslím, že bychom se měli eh, soustředit také na vzdělávání. S paní zpravodajkou souhlasím v tom smyslu, že hm? že bychom měli změnit název. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já jsem eh, to sledovala s velkým zájmem a shodneme se na tom, že ochrana lidské důstojnosti, svobody, demokracie, právního státu a menšin je něčím, na čem nám všem velice záleží. Velmi mě potěšilo, že jsem si před, mohla přečíst návrh, kde kromě ambic na lepší začlenění do společnosti se nezapomíná ani na vyloučené Romy. Jsou to jistě určité body, kde se mohou naše názory lišit, ale jsem ráda, že jednou z priorit paní zpravodajky je zajištění toho, aby v dalším příštím programovém období se věnovala náležitá pozornost i e, ochraně před nenávistnými projevy na internetu, které jsou na vzestupu nejen proti národnostním náboženským skupinám, ale dokonce i proti lidem se zdravotním postižením. Ve svých pozměňovacích návrzích se chci proto věnovat i více i této oblasti, právům dítěte a samozřejmě i osobám se zdravotním postižením a jejich právům. Děkuji. Merci. Děkuji. A pan Marino de Vinto Zalde. Děkuji, pane předsedo. Toto stanovisko Toto stanovisko má pro mě velký význam. Je aktuální hlavně v okamžiku, kdy procházíme krizí, kdy zažíváme populismus, jak už zprava, tak zleva. A tato zpráva je důležitým nástrojem, může přispět k tomu, aby se Evropská unie, aby si připomněla svoje hlavní hodnoty a aby ve středu našich zájmů opět stáli lidé jako takoví. Nám nejde pouze o hospodářskou a měnovou unii, nejde pouze o převážení zboží a peněz, musí nám jít také o svobodu pohybu pro lidi ze všech eh, členských států. Jak už jsem řekl, v tuto chvíli zažíváme krizi, Lidské, lidská práva se stala, tak říkajíc, zbožím, se kterým je možno obchodovat. Jsou takovou ozdobou politických řečí, projevů, ale eh, ve skutečnosti nemají velký význam. A proto je důležité, abychom tedy dbali na otázku práv, lidských práv Evropské unii, aby se to stalo skutečným motivem pro politickou práci, pro politické kroky těch, kteří Evropskou unii zastupují. Nesmí to být pouze ozdoba politických projevů. Děkuji. Děkuji. Za GUE tu není nikdo, za FDD také ani za ENF. Takže dám slovo paní zpravodajce. Paní Lambert. Děkuji, pane předsedo. Děkuji rovněž všem kolegům za takto pozitivní přístup a za pozitivní přispění. Zdá se, že opravdu se nám podaří dobře spolupracovat na vylepšení toho, co máme před sebou protože se jedná o důležité opatření. Ujmu se některých záležitostí, které zde zazněly konkrétně. Poukaz na menšiny, význam sdílení hodnot. Na tom záleží nám všem. Otázka ochrany údajů. Tam se snažíme posoudit, zda lidé chápou, jaká mají práva v té oblasti. A pro nás ve výboru EMPL to je rovněž ještě navíc ten aspekt ochrany údajů na pracovišti. Lidé často mají pocit, že jejich každý pohyb, každý úder klávesy je monitorován a tady je třeba šířit osvětu a úlohu jakou to má vůči zaměstnancům. Děkuji, budu se těšit na vaše pozměňovací návrhy. Eh, Děkuji. Se na nových zpravodajů budou v týdnu 45 a 46 hlasování, bude 19. a 20. listopadu ještě hlasování na výboru eh, Líbe 3. prosince. A příští zasedání naší bude 18. října zde v Bruselu od 9 do 17.30. Omlouvám se, že jsem vás eh, tak popoháněl na konci a děkuji i tlumočníkům. Díky tomu, že jste jak si nás tlačili k urychlení tempa, tak jsme, se nám o to lépe dařilo zvládnout naši práci.